Vážení kolegové, když dovolíte, zahájíme naše zasedání. Jako obvykle se jedná o zasedání přenášené na internetu a začneme přijetím pořadu jednání. V kontextu toho pořadu jednání zde máme dva až tři informační body. Jednak eh, pan Ugias nás kontaktoval a informoval o tom, že se nebude moci zúčastnit našeho dnešního zasedání a proto eh, rozprava o jeho zprávě budoucnost regionálních letišť, tedy bod 6 v pořadu jednání, se navrhuje odsunout na zítřek, na ranní zasedání po bodě 8, což je zpráva Franco Alfonsi, vývoj makroregionálních strategií EU. Eh, v tomto kontextu bych ráda pana Alfonsi požádala o flexibilitu. Pokud budeme mít čas, tak bychom zahájili rozpravu o vaší zprávě ještě dnes. Možná, že ji stihneme i dokončit, tak abychom si vyšetřili čas na přesunutí tohoto bodu, abychom nebyli pod takovým tlakem, pokud tedy souhlasíte. A dále po prezentaci, po výměně názorů s paní Běnkovskou, Eh, bych vás ráda velice stručně informovala o tom, co bude spadat do bodu 10, což je nástroj pro sdílení rizika pro členské státy. Zde mám několik informací o tom, jaký je stav této věci, tedy to nebude eh, rozprava, eh, jenom vás budu stručně informovat, ale chtěla bych to udělat hned po výměně názoru s paní ministriní. Takže to jsou ty navrhované změny pořadu jednání. Souhlasí-li všichni, respektive nejsou-li výhrady, můžeme považovat pořad jednání za schválený. Nyní bod 2. Schválení zápisu ze schůze 14. listopadu 2011. To bylo mimořádné zasedání, zápis máte k dispozici a bude považován za přijatý na konci našeho zasedání, pokud nebudou Ehm, pokud nebudou žádné výhrady předneseny během tohoto zasedání. Sdělení předsedkyně bod číslo 3 na pořadu jednání, jak jsem už řekla, to e, přijde na pořad jednání po bodě číslo 4 po výměně názoru s paní Alžbetou Věnkovskou, ministriní pro regionální rozvoj a úřadující předsedkyní rady, s níž budeme hovořit o bilanci polského předsednictví Rady Evropské unie e, zejména v souvislosti s politikou soudržnosti. Předsednictví je u svého konce, opravdu to letí. Minulý týden eh, eh, proběhlo eh, jednání o této politice také na Všeobecné radě. Takže paní ministrině má jistě spoustu informací, které nám chce sdělit a poté proběhne rozprava jako obvykle. Takže nyní už nebudu zdržovat a poprosím paní Běnkovskou, paní ministrině z Polska, aby si vzala slovo. Děkuji. Thank you, Madam President. Děkuji, paní předsedkyně. Faktem je, že čas letí a ubíhá velice, velice rychle. Já si vzpomínám, když jsme se setkali 2. července na našem prvním setkání v rámci polského předsednictví Rady Evropské unie, pokud jde o regionální rozvoj. A nyní jsme na konci polského předsednictví. Polská prezident. Jak víte, dámy a pánové, polské předsednictví nastalo opravdu specifickém momentu evropského projektu. Na jednu stranu Evropská komise eh, v červnu představila sdělení o rozpočtu Unie na léta 2014 až 2020 a eh, následně v říjnu byly představeny legislativní balíčky týkající se jednotlivých politik tím začala formální rozprava o výzvách, které stojí před těmito politikami, ale také debata o jejich realizaci a o jejich financování. Zároveň všichni víme, v jaké hospodářské situaci se nacházíme. Takže e, místy tato rozprava byla velice těžká, byť tempo a harmonogram, který jsme vám představili, už v červenci jsme se snažili dodržet. Motem polského předsednictví bylo, že politika soudržnosti musí být eh, efektivní a teritoriálně diferencovanou odpovědí na rozvojové výzvy Evropské unie. A klíčové cíle, které jsme se stanovili, spočívaly hlavně v posílení všech aspektů této politiky a to integrovaným a teritoriálním přístupem k rozvoji. A v podstatě všichni, se kterými jsme na toto téma diskutovali, s tím souhlasili, eh, že tato politika musí být hlavně soustředěna na výsledky. Formálnímu průběhu polského předsednictví dominovaly diskuse o návrhu komise o nařízení o politiky soudržnosti. Tady proběhlo 13 zasedání pracovní skupiny Rady pro strukturální opatření a na těchto zasedáních eh, členské státy představily svoje první postoje a eh, názory k otázkám strategického programování, tematické koncentrace, podmíněnosti a nástrojů územního rozvoje. To je téma, ke kterému se za chvíli dostanu konkrétněji. U těch prvních dvou bodů, tedy strategické programování a tematická koncentrace, se nám, myslím, podařilo posunout tyto rozpravy zásadně dopředu a daňskému předsednictví předáváme e, tuto agendu ve velmi rozpracovaném stádiu. Kromě toho jsme ještě zorganizovali čtyři technická zasedání, které se týkají těch týž oblastí a těch se účastnili i zástupci Evropského parlamentu. Za chvíli se pokusím krátce představit eh, průběh těchto vyjednávání, který byl zároveň zhrnut v pokroku práce, respektive zprávy o pokroku práce během polského předsednictví a konkrétní otázky, které si vyžadovaly podporu z politické úrovně dále byly diskutovány na zasedání ministrů, kteří mají v gestci politiku soudržnosti a to na Radě pro všeobecné záležitosti. Ta proběhla před třemi dny, tedy poslední, minulý pátek 16. prosince. Členské státy e, byly spokojené s hlavními směry změn, které navrhla Evropská komise. Především aby se politika soudržnosti více provázala se strategií 2020, aby se více orientovala na výsledky a abychom podpořili integrovaný přístup na evropské úrovni, ale i na nižších úrovních, tedy národní, regionální a místní. Návrhy komise tedy jsou dobrým základem pro další jednání a všechny delegace členských států zdůraznili na druhou stranu, že tyto návrhy se vyžadují další diskusy Týká se to především těch nástrojů, eh, které se zabývají realizací této politiky. Eh, během vyjednávání o těchto nařízeních se ukázalo především to, že členské státy se stavějí pozitivně k tomuto návrhu Evropské komise, eh, který se týká provádění společných strategických rámců. Všichni se domnívali, že takovýto rámcový strategický dokument pomůže zlepšit koherentnost mezi politikami jednotlivých členských států a strategii Evropa 2020. Na druhou stranu ale bylo konstatováno, že to, jak komise chce přijímat tento společný strategický rámec, není adekvátní pro roli, kterou tento nástroj má plnit. Jinými slovy, Komise navrhovala, aby se jednalo o aktiv přenesené pravomoci, které by přijímala pouze Evropská komise. Polské předsednictví v rámci této diskuse navrhlo, aby tyto společné strategické rámce byly přijímány jako zákonodárný akt, jinými slovy, aby byly přílohou obecného nařízení, které, které přijímá Evropský parlament a Evropská rada. My jsme měli pocit, že takovéto řešení by zvedlo politickou váhu tohoto dokumentu, ale také jeho váhu v procesu programování. Tento návrh je součástí obecnějšího polského cíle, aby se zvýšila eh, pozice politiky soudržnosti v celkové architektuře unijních politik. A už nyní se dá říci, že tento návrh podstatě všechny delegace snad s jednou výjimkou přijímaly pozitivně. Mám, máme pocit, že jedna delegace stále ještě trochu váha, alespoň váhala tedy na zasedání 16. prosince Rady pro všeobecné záležitosti. A za druhé, my jsme si uvědomili, že je potřeba zlepšit koherentnost mezi evropskými politikami, národními politikami a strategií 2020 a většina členských států v této souvislosti vyjádřilo určité otázky a pochybnosti, co se týče mechanismu, který navrhla Evropská komise. A to především eh, se týkalo těch eh, jednotlivých doporučení pro jednotlivé státy. Eh, říkali, jestli toto by opravdu mělo být to nejlepší východisko, ze kterého se dále bude odvíjet volba tematických cílů. Během formálního zasedání vystoupili všichni ministři proti takovémuto přístupu a upozorňovali na to, že takovým referenčním dokumentem by spíše měly být eh, národní reformní programy. Členské státy se domnívají, že partnerská smlouva i společné strategické rámce eh, by měly spíše stanovit obecný rámec pro strategické programy a programování. Eh, členské státy říkají, že je potřeba racionalizovat obsah takovéto smlouvy i programu a že by se měly odstranit eh, veškeré požadavky, které se překrývají. A že je také potřeba zajistit, aby tyto programy byly realizovatelné. Komise eh, navrhla další téma, které by se mělo potrhnout, a to chtěli zavést nový mechanismus, tematické koncentrace, kterému se také říká ring, ring fencing. Z diskuse ale vyplynulo, že členské státy podporují myšlenku soustředění prostředků na omezený počet prioritních oblastí, ale zároveň všechny členské státy poukazují na to, že minimální stropy těchto prostředků musí být eh, nastaveny tak, aby brali v úvahu eh, rozvoj ekonomiky a sociální rozvoj jednotlivých zemí, regionů a funkčních oblastí. I to bylo řečeno na Radě pro všeobecné záležitosti 16. prosince. Předsednictví navrhovalo, aby takovéto minimální hodnoty se stanovovaly v rámci vyjednávání e, smlouvy o partnerství a že by to tedy neměly být e, stropy, které by byly jiným způsobem diktovány. Členské státy také podporovaly podmíněnost, říkali, že hlavní, hlavním úkolem podmíněnosti je zajistit, aby byly splněny klíčové podmínky pro, pro, pro úspěch programu. E, kromě toho ale říkali, že ustanovení, které se týkají podmíněnosti v návrhu Evropské komise, nejsou dostatečné. A říkali také, že podmíněnost je příliš široce zakrojená, tady hovořím především tedy o makroekonomické podmíněnosti, a že to navíc jde nad rámec politiky soudržnosti a že v některých případech eh, to dokonce i zasahuje eh, do kompetencí členského, členských států a komise. Členské státy kromě toho pozitivně přijali vůli posílit nástroje územního rozvoje, ale e, tady ta diskuse je pořád na samém začátku. Vytvoření většího počtu nástrojů, které by byly různé pro Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, e, jsou pořád ještě trochu spornou otázkou, protože existuje pocit, že by to spíše zkomplikovalo, než jednodušilo realizaci. Jak jsem říkala, polskému předsednictví se podařilo dosáhnout zásadního pokroku v jednávání eh, v oblasti strategického programování a tematické koncentrace. Kromě toho jsme také začali vyjednávat o oblasti podmíněnosti a eh, teritoriálního rozměru. To zasedání, které už jsem několikrát zmiňovala, tedy zasedání ministrů zodpovědných za politikou soudržnosti v rámci Rady pro všeobecné záležitosti, je také, myslím si, jedním z našich úspěchů. A doufám, že zasedání v podobném formátu budou probíhat i během nadcházejících předsednictví. Další důležitý úspěch, za kterým stojí mnoho práce, bylo vyjednání dvou novel stávajícího obecného nařízení 1083. Za prvé týkající se vratné pomoci a za druhé, co se týče stávajícího nástroje pro financování pro členské státy, které zaznamenaly finanční problémy. A já bych moc chtěla poděkovat Evropskému parlamentu a všem členským státům za eh, zapojení do této práce, za dobrou spolupráci a za rychlé prosazení této novely nařízení. Během předsednictví se také podařilo vypracovat závěry členských států, které obsahují doporučení týkající se zefektivnění a změny systému realizace strategie Evropské unie eh, týkající se Baltského moře. Poslední verze těchto návrhů byla přijata na Radě pro všeobecné záležitosti 15. listopadu. Během šesti měsíců předsednictví jsme zorganizovali řadu zasedání a konferencí které jsou součástí neformální rozpravy. Jejím hlavním tématem byly e, nástroje a mechanismy, které mají posílit integrované a teritoriální přístupy k rozvoji a soustředění se na výsledky. Byla to diskuse, které se velmi aktivně účastnili zástupci členských států, evropských institucí, mezinárodních eh, institucí, eh, vědeckého, vědecké komunity a odborníci, praktici. Já bych chtěla moc poděkovat i zástupcům Evropského parlamentu, protože v podstatě nebylo jediné setkání, kde by Evropský parlament nebyl zastoupen. Rád bych také připomenula návštěvu regionálního výboru ve Varšavě, která proběhla 16. a 17. října a chtěla jsem poděkovat za velmi plodnou diskusi s polským předsednictvím o legislativním balíčku i o budoucnosti politiky soudržnosti, jeho eh, zjednodušení a soustředění na výsledky. Když se podíváme na poslední šest měsíců a na formální diskusi, která probíhala, tak jsme dostali určité hlavní závěry, které jsme zahrnuli do dokumentu, který se nazývá závrhy Pols- závěry polského předsednictví týkající se teritoriálního rozměru politik EU a budoucnosti politiky soudružnosti. Pak je druhý dokument, eh, tedy cestovní mapa pro podporu integrovaného eh, teritoriálního přístupu v souvislosti také s územní agendou EU 2020. Oba dva tyto dokumenty byly ze široka konzultovány s členskými státy i s evropskými institucemi a tyto diskuse kulminovaly na zasedání neformální rady e, v poznání 24. a 25. listopadu. Závěry předsednictví a cestovní mapa Oba poukazují na to, že existuje určitý vztah mezi teritoriálním přístupem a účinností. S tím, že účinnost by měla být hlavním kritériem, které budeme používat při provádění eh, teritoriálního přístupu a měla by také být jeho konečným výsledkem. Bylo konstatováno, že neexistuje jedno univerzální řešení vhodné pro všechna území a proto je potřeba, aby programování různých opatření bylo pružné a je třeba zajistit, aby eh, rozhodnutí důležitá pro určité oblasti padla na tom správném místě. Územní přístup může efektivně na pomoci k dosažení cílů, které si stavila Evropská unie, protože se snaží provázat opatření přijímána na vyšší úrovni s potenciálem jednotlivých oblastí. Lisabonská smlouva a dosavadní práce členských států, územní agenda EU 2020 mimo jiné, to by měly být takové hlavní referenční body pro další územně specifické eh, vstupy Evropské, intervence Evropské unie. Územní eh, přístup pochopitelně jeho součástí je i posílení místního přístupu, protože je to především důležité pro města, které jsou určitou hybnou silou rozvoje, ale zároveň mají konkrétní problémy a proto je potřeba přijímat opatření, která budou brát v úvahu specifika městských oblastí. Další bod, o kterém jsme hovořili, byla evropská územní spolupráce. Polské předsednictví vedlo diskusi, která se týkala hlavně budoucnosti programu spolupráce mezi jednotlivými státy, což jsme konec konců říkali už v červenci. Kromě toho předsednictví připravilo diskusi mezi členskými státy a komisí o přeshraničními přeshraničních programech, které probíhají na vnějších hranicích EU. A jsme velice rádi, že to, co jsme předvídali, tedy že účastníci této diskuse se shodnou na tom, že systémy realizace programů, které jsou prováděny společně s mimoevropskými partnery, by měly vycházet se zásad, které používáme u nás v rámci politiky soudržnosti. Tato diskuse začala, polské předsednictví zahájilo a pokračuje. A chtěla bych velmi poděkovat Finsku za to, že zorganizovala další zasedání, které proběhlo minulý týden a týkalo se spolupráce s partnerskými zeměmi v rámci varšavského procesu. Tady se jedná o programy, které fungují na vnějších hranicích EU. Abych shrnula tuto neformální diskusi, která probíhala během posledních šesti měsíců, Eh, ráda bych eh, především zdůraznila, že na straně členských států a regionů existuje opravdu vůle eh, zvýšit efektivitu politiky soudržnosti a to silnější koordinací sektorových opatření, tady například hovoříme o společných strategických rámcích, a prostřednictvím také lepší koncentrace tematických prostředků strukturálních fondů, posílení podmíněnosti, eh, širšího teritoriálního i městského přístupu, ale také posílení kontrole a hodnocení. Během formálních zasedání eh, na radě, které mimochodem budou probíhat během dánského a kyperského předsednictví, bude hlavním cílem najít způsob, jak realizovat tyto zásady. Ráda bych vám zástupcům Evropského parlamentu chtěla ještě jednou poděkovat za velmi aktivní účast eh, práce v práci polského předsednictví a doufám, že během nadcházejících eh, dvou předsednictví, s tím, že pochopitelně dívám se i na to, co se děje eh, vevnitř této politiky, ale i v jejím okolí, tak doufám, že se nám podaří během nadcházejících dvou předsednictví dotáhnout do zdárného konce vyjednávání o tomto legislativním balíčku. Děkuji. Děkuji bardzo, e, paní. Děkuji mnohokrát, paní ministrině. A rád bych nyní zahájil. Zahájíme rozpravu. První, kdo požádal slovo, je paní Šrete. Ja, vielen Dank. Um, ich... Mnohokrát děkuji. Já se domnívám, že práce, kterou vykonalo polské předsednictví, velice důležitá. Byl zaveden nový postup, zatím to tak ještě nefungovalo. Evropský parlament nyní mohl spolurozhodovat, proto je velice relevantní eh, přiblížit se eh, vůči radě a zase opačně rada se musí přiblížit Evropskému parlamentu. Na to bylo také poukázáno. V této souvislosti by mě zajímalo, proto abych mohla vyhodnotit, jakým způsobem eh, pokračuje práce na úrovni Rody. Zde by mě zajímalo, zda byste mohla hovořit nejenom o těch tématech, o, o kterých jste se zmínila z hlediska diskuze s radou, ale obecně eh, mohla byste se vyjádřit k tomu, jaké body v návrhu komise byly zásadně odmítnuty ze strany rady, kde rada řekla, to absolutně není možné a kde bylo také jasné, že na úrovni rady není žádná ochota akceptovat tyto body. Možná by bylo dobré pojmenovat tyto body, abychom se poněkud zorientovali a věděli, jak se bude vyvíjet stanovisko rady v těchto oblastech. Děkuji mnohokrát. Děkujeme mnohokrát. Paní Deli, prosím. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji zástupkyni polského předsednictví. Pro nás, v našem výboru, politika soudržnosti, přináší dlouhodobá řešení z hlediska různých výzev, ekologických, sociálních, ekonomických výzev a umožňuje také trvale snižovat nerovnosti mezi regiony. Moje první otázka je skutečně otázkou toho, jaké vztahy jste měli s jednotlivými státy z hlediska obhajoby ehm, vhodného rozpočtu z hlediska těchto výzev v souvislosti s budoucím obdobím plánování. Za druhé, hovořila jste o makropodmíněnosti. Parlament zde přijal rozhodnutí. Parlament eh, zavrhnul veškeré makrorozpočtové podmíněnosti z hlediska růstu. A komise i nadále obhajuje toto opatření. Říká se na příště, že pokud určitý členský stát bude mít přehnaný deficit a nebude reagovat z hlediska změny investiční politiky, z hlediska závazků eh, sociálních fondů v otázkách sociální politiky, část těchto plateb může být pozastavena. Moje otázka je následující. Uznává dnes polské předsednictví, že politika soudržnosti není nástrojem sankcí z hlediska sociální rozpočtové politiky určitého státu. A druhá věc, je tady skutečné nebezpečí. Pokud přistoupíme na tuto dynamiku, bohužel budeme tak ohrožovat princip plánování a programování, který je vlastní těmto fondům a budeme zde vytvářet určitou nejistotu z hlediska řízení projektů, které probíhají v jednotlivých územích. Jakou odpověď nám můžete z tohoto hlediska poskytnout? Děkuji. Rika Manner, Děkuji, Rika Manner, prosím. Kiitoksia puheenjohtaja ja paljon... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, chci poděkovat paní ministrini za skvělou prezentaci za skvělý přednes. Já se chci zeptat na regionální potažmo teritoriální spolupráci. Vy máte tuto spolupráci stále na programu, čehož si velmi vážím eh, ze strany polského předsednictví. A chci se zeptat, jak vypadá situace, pokud jde o diskuse na eh, nařízením eh, o teritoriální spolupráci. Došlo již k nějakým zcela jasným konfliktům, případně objevily se nějaké body, které způsobily v radě rozsáhlejší diskusy. Jaké byly vaše priority ze strany polského předsednictví v této oblasti? Děkuji. Děkujeme. Možná, že bychom požádali paní ministrině o první sadu odpovědí. Paní posel Děkuji mnohokrát. První otázka byla, co bude eh, nejdůležitějším dalším krokem dánského předsednictví. To byla paní poslankyně Schroeder. Já jsem to neříkala na samém začátku, ale teď řeknu, že nám šlo hlavně o to, abychom v těchto agendách posunuli projednávání co nejdále, tak aby bylo možné co nejrychleji začít pracovat na programování. A z toho důvodu jsme se také eh, hodně zabývali strategickým programováním a integrovaným územním přístupem k rozvoji. To jsou tedy dvě oblasti, které předáváme dánskému předsednictví už ve velmi pokročilé fázi, především tedy po zasedání rady eh, v pátek, ve fázi, kdy víceméně se členské státy na nich dohodly. Existují ale určité oblasti, které ještě dokončené nejsou, a to jsou například podmíněnost nebo nástroje územního rozvoje. Tady si myslím, že nás ještě čeká hodně, hodně vyjednávání. Pak jste se, paní poslankyně, ptala na to, jaká témata jsou v tuto chvíli nejkontroverznější. Patří mezi ně především makroekonomická podmíněnost, za druhé stropování, capping a e, nástroj pro nástroj k propojení Evropy, ten infrastrukturní nástroj. To jsou záležitosti, u kterých se ukazuje, že členské státy stále mají velmi rozdílné názory a zatím se je nepodařilo zblížit. Takže tato tři témata. Nyní k vašim dalším otázkám. Ptali jste se na politiku soudržnosti v době krize. My jsme se snažili celou dobu zdůrazňovat, že že ta naše témata jsou také velmi provázána s probíhajícími vyjednáváními víceletých finančních rámců. Polskému předsednictví polské předsednictví chtělo poukázat na to, a zdá se, že členské státy to dobře vyslyšely, že politika soudržnosti je rozvojová politika a investiční politika a že v době krize právě tyto politiky mohou Evropskou unii posunout na správnou cestu, pakliže pochopitelně budou dodrženy všechny podmínky a pakliže to půjde zároveň ruku v ruce s eh, umírněnou hospodářskou politikou, že vlastně politika soudržnosti je taková jediná eh, již rozpracovaná investiční politika Evropské unie. Vy jste, paní poslankyně, hovořila o tom, že podmíněnost už byla přijata, ale jak jsem říkala, makroekonomická podmíněnost, jinými slovy, plnění eh, určitých eh, makroekonomických ukazatelů a jejich provázanost na politiku soudržnosti, to je otázka, která je stále ještě na stole. V žádném případě tady ještě nevznikla dohoda většina členských států, ne všechny, ale většina členských států jsou přesvědčeny o tom, že vlastně provázání makroekonomické oblasti s politikou soudržnosti by vlastně vedlo k tomu, že eh, budeme členské státy trestat tím, že odebíráme z politiky soudržnosti a že to je nepochopitelné a nepřijatelné. Především se totiž jedná o státy, které se tak jako tak nacházejí v těžké situaci a kdybychom ještě dále tě trestali, tak by to bylo nepřijatelné a nepochopitelné. Teď, co se týče evropské územní spolupráce, tam byla také jedna otázka. Jak během formální rozpravy, tak během neformálních diskusí eh, bylo toto téma, kterému jsme věnovali velkou pozornost. Hlavní otázky, kterými se zabývaly členské státy, se týkaly toho, jak budou eh, tyto oblasti reflektovány ve strategickém dokumentu. Hovořili jsme také o mechanismu koncentrace. Bylo poukázáno na to, že neexistují dostatečné investiční priority Evropské komise, které by umožnily eh, posílit investiční potenciál příhraničních oblastí. A potom tam byly otázky, které se týkaly už technických záležitostí. Například některé členské státy negativně reagovaly na to, že komise navrhovala, aby se snížila míra eh, spolufinancování Evropské unie u programu FD, že by se to snížilo na 75%, zatímco v tom prvním období politiky soudržnosti to bylo 80%. Polské předsednictví v rámci Evropské územní spolupráce eh, chtělo na jednu stranu vzít v úvahu specifika jednotlivých států, ale na druhou stranu to chtělo navázat eh, na opatření týkající se prvního cíle politiky soudržnosti. Můžu například říci, že první svého druhu společná konference programu eh, mezistátních eh, proběhla právě během našeho předsednictví. Výstupy z této konference byly představeny na semináři, který proběhl během otevřených dní, ale také během dalších pracovních diskusí. Takže ta diskuse se rozběhla, ale v tuto chvíli nemůžeme ještě dojít úplně k nějakým závěrům. Nicméně, jak jsem říkala, během polského předsednictví začal varšavský proces, který se týká programu na vnější hranici Evropské unie. Ta diskuse se rozběhla, běží dobrým směrem a jenom potřeba, aby dánské a kyperské předsednictví eh, převzalo tuto štafetu. Děkuji mnohokrát, paní ministrině. George Stavras taky prosím. Děkuji, paní předsedkyně, vážená paní ministrině. Nejdříve bych vám chtěl srdečně poděkovat a také poblahopřát k iniciativám, které jste zahájili během vašeho polského předsednictví. Především bych chtěl poukázat na to, že závěry eh, ohledně teritoriálních dimenzí jsou velice důležité a zvláště z hlediska politiky soudržnosti. Ostatně tady byly krátce představeny. My bychom chtěli podporovat zvláště konkrétní cíle a byli bychom rádi, kdyby vše se soustředilo na investice. Znamená to, že bychom se měli stejně soustředovat na 11 cílů a potom teprve se zabývat specifickými eh, cíly ohledně sociálního fondu. Jde o to, abychom eh, nerozmělnili investiční možnosti, které existují. Chceme poukázat na to, že sektorový přístup může být nebezpečný z hlediska integrativního přístupu. Musíme uplatňovat holistický přístup, to jsme vždy opakovali v našich závěrech. Polské předsednictví učinilo důležité kroky z hlediska této politiky a je důležité, aby politika soudržnosti zohledňovala specifika jednotlivých regionů. To představuje přidanou hodnotu jak pro regiony, které mohou se dožadovat právě zohlednění těchto specifických prvků, které by mohly být využity v těchto aktivitách. Ano, paní předsedkyně, prosí, aby řečník hovořil pomaleji. Dále je tady velice důležitá charakteristika politiky soudržnosti. Nicméně tato politika v současnosti bude stížena tím, že je nutné také zohledňovat vše, co vyplývá z Lisabonské smlouvy, to znamená, je nutné eh, zajistit legitimaci těchto politik soudržnosti, zvláště zasadit tyto cíle do strategie 2020. Dosáhli jsme takového stádia, kdy stanovení cílů této politiky soudržnosti v budoucím programačním období eh, bude propojeno ze strategií 2020 je zde nebezpečí, abychom se nevzdali těch nejdůležitějších charakteristik této politiky soudržnosti. Komise ve svém návrhu zdůvodňovala a zdůrazňovala nezbytnost propojit tuto politiku soudržnosti s cíly politiky Evropa 2020. Vítáme aktivitu polského předsednictví a doufáme, že všechny tyto kroky povedou k uzavření nezbytných textů na podporu koheze. I understand there was no... Děkuji. Takže chápu správně, že žádný dotaz jste nepolo- nepoložil, ale pokud paní ministrině bude chtít něco říci, tak máte možnost. Derek Von, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jako ostatní poděkuji polskému předsednictví za odvedenou práci a vyvinutou iniciativu. Já si myslím, že e, velice odvážně a dobře bojovali za regionální politiku. Vím, že v této fázi je složité pro vás nám e, říci, jaký bude názor e, Rady do budoucna, protože různé členské státy budou mít různý názor na budoucnost politiky soudržnosti, ale myslím si, že pro tento výbor je důležité, abychom získali od vás co nejvíce možných odpovědí. Na jednu věc už jste odpověděla, to je ta otázka o té podmíněnosti u makroekonomických záležitostí, ale ještě je zde několik věcí. E, je tu takzvaná e, Formenova rezerva. Řekněte nám prosím, jaký je na to názor členských států a řekněte nám zejména, zda členské státy zvážily načasování takovéto, pardon, eh, výkonnostní rezervy. Protože eh, když se podíváme na střednědobý horizont, může nastat situace, kdy nebude dost času pro členské státy, případně regiony, vypracovat projekty tak, aby mohly čerpat eh, všechny takovéto možné zásoby. Další věc se týká městských, městských oblastí. Chtěla by, chtěl bych se zeptat, jak se členské státy staví k tomu, kdo bude definovat, co to vlastně městská oblast je, jestli to budou dělat samotná města, nebo jestli to budou dělat členské státy, případně jejich regiony. A poslední věc, na kterou se chci zeptat, se týká celkové výše finančních prostředků, která bude k dispozici pro soudržnostní politiku po roce 2013. Vy jste ve svých úvodních poznámkách řekla, že většina členských států snad až na jeden podporovali tyto návrhy, ale myslím si, že některé členské návrhy Eh, členské státy pardon, budou chtít seškrtat eh, politiku soudržnosti po roce 2013. Můžete nám říci, zda tento názor je rozšířený mezi členskými státy, anebo převažuje ten názor, že politika soudržnosti po roce 2013 dostane víc peněz? Děkuji. Oldřich Vlasák, prosím. Eh, vážená paní předsedkyně, paní ministrině, <clears throat> dovolte mi, abych já vyjádřil Eh, velkou spokojenost nad spoluprací právě s polským předsednictvím, protože můžeme porovnávat několik těch předsednictví předtím a myslím si, že eh, právě náš výbor by byl do těchto jednání velmi vtažen a mohli jsme se spolu podílet na eh, jednotlivých postupech. Přesto mám samozřejmě několik pozitivních poznámek k nařízením a samozřejmě některé otázky. Určitě vítám zachování současné míry spolufinancování, to zvláště v této době pro nové členské státy je nesmírně důležité. Jsem rád, že dochází k harmonizaci pravidel při využívání těch jednotlivých fondů jako takových, ale v oblasti efektivity a zvýšení výkonnosti mám jednu takovou otázku. My víme, že do některých regionů tekly peníze několik let, dám příklad italského regionu Mezzogiorno, přesto nedošlo za, za tu spoustu let k žádnému navýšení DPH nebo zvýšení úrovně. Jak si představujete eh, tuto oblast, eh, kdy komise říká one size fits for all, eh, budeme, budeme určovat přesně poměry mezi jednotlivými fondy. Nesnížili jsme tím trošku Eh, efektivitu nebo manévrovatelnost eh, toho jednotlivého státu pro využití těch prostředků. To znamená, jedna otázka je, jestli, protože nechceme asi penalizaci, eh, jak budeme vymáhat tu, tu dano, ty dané podmínky jako takové, jestli se splnili ta kritéria nebo ne. A druhá otázka je, jestli se příliš nesvazujeme při využívání těchto fondů. Děkuji. Děkuji. Prosím, paní ministrině. Może rzeczywiście tylko. Děkuji. A co se týče prvního vystoupení, tak to nebyla úplně otázka, spíše připomínka, ale přesto na to pokusím reagovat. To téma, o kterém jste hovořil, jsme se snažili jako polské předsednictví hovořit. Snažili jsme se hodně hovořit o integrovaném přístupu. Říkali jsme, že je důležité vnímat citlivě specifika každého regionu. Jak jsme říkali, věnovali jsme velkou pozornost společnému strategickému rámci a nebyli jsme jediní. A doufám, že to je dokument, který nám pomůže dosáhnout koordinace různých politik, tedy rozvoje venkova, soudržnosti a možná i jiných politik, tak aby společně tyto politiky co nejlépe reagovaly na potřeby, ale i na potenciál regionu Evropské unie. Co se týče výkonnostní rezervy, v radě proběhla rozprava, která se soustředila na to, abychom nalezli ty nejefektivnější mechanismy, které by umožnily využít toho, aby výkonnostní rezervou jsme zvýšili efektivitu programu. Protože stávající návrh komise, jenom připomínám, obsahuje řadu pozitivních prvků. Není to totiž rezerva, která by fungovala na unijní úrovni, je to spíše systém povinných národních rezerv. To za prvé. Za druhé, nemáme tady žádnou nekalou soutěž mezi operačními programy, protože tato rezerva se bude rozdělovat podle toho, jak byly dosahovány eh, ty milníky, tedy průběžné cíle, které si stanovují členské státy a regiony. Stanovuj si je v rámci eh, výkonnostního rámce. A díky tomu všemu může takováto výkonnostní rezerva eh, pomoci politice soudržnosti zaměřit se na výsledky. V podstatě už v tomto rozpočtovém období jsme trochu experimentovali s touto výkonnostní rezervou, výsledky byly různé. Prostřednictvím této výkonnostní rezervy můžeme zvýšit efektivitu a zaměření na cíle. Na druhou stranu je ale potřeba říci, že řada členských států se obává, že tyto návrhy Evropské komise mohou posouvat dopředu jednoduché projekty. To je určité nebezpečí, o tom je potřeba ještě mluvit. Tedy, že se v podstatě dostanou dopředu ty jednoduché projekty spíše než ty projekty, které jsou nejvíce inovativní, anebo které by mohly být nejefektivnější. A nebo, že by to mohlo vést k tomu, že instituce si nebudou stavět ambiciozní cíle. Polské předsednictví se snažilo tyto e, diskusy vést i na základě svých zkušeností, pozitivních zkušeností s takovouto výkonnostní rezervou. My si myslíme, že to jsou spíše pozitivní pobídky než negativní pobídky a že pokud se to bude ubírat tímto směrem, tak výkonnostní rezerva může přispět se efektivnění této politiky. Nyní k otázce pana Vlasáka. Aha, pardon, ještě definice měst a e, městských oblastí. tuto chvíli se hovoří o definicích eh, městských a příměstských oblastí. A ta diskuse se dostala do určitého bodu, a v tom bodu jsme se rozhodli, že tato definice nebude vznikat na evropské úrovni. Že tyto definice by měly vznikat na nižší úrovni. Což konec konců platí i pro vyčlenování prostředků, pro ring fencing a v podstatě u jakékoliv u jakýchkoliv takovýchto opatření v Evropské unii, protože my jsme měli pocit, že kdyby se to opravdu harmonizovalo a kdybychom našli jedno řešení pro stovky městských oblastí, jak by to nebylo dobré. A že pokud něco efektivně může probíhat na nižší úrovni, tak by to tam mělo probíhat. Omlouvám se tady za ty krátké vstupy, musím si připomínat ty otázky rozpočet tedy. Během formálních i neformálních vyjednávání jsme nehovořili o výši rozpočtu. Ty diskuse probíhaly v rámci diskusí o víceletých finančních rámcích. Takže na našich zasedáních o tom skoro by řekla nepadlo ani slovo, jak bude, bude vysoký rozpočet. My jsme se soustředovali na cíle, na priority a na to, jak nejlépe zajistit, aby se tato politika ubírala správným směrem do budoucnosti. Nyní k otázce pana poslance Vlasáka, kterou jsem si vykládala tak, že v podstatě eh, se týká automatismu určitého eh, používání alokací a intervencí u Evropského sociálního fondu. To tež se týká inovativnosti a městské politiky. Že se prostě objevují různá témata, která by mohla být, nebo různé oblasti spíše, které by mohly být předmětem ring fencingu. K tomu bych chtěla říci, že z diskuse vyplynulo, že by to mělo být součástí partnerské smlouvy a nikoli a to zcela zásadně ne. A vyplynulo to i ze zasedání Rady pro všeobecné záležitosti v pátek, by to nemělo být tak, že by se automaticky stanovovaly nějaké míry na evropské úrovni. Děkuji. Děkujeme mnohokrát. Vojček Michal Oleniček. Děkuji mnohokrát, paní ministrině. Já jsem chtěl poděkovat eh, za řadu iniciativ, do, které, do kterých se pustila opustilo polské předsednictví v oblasti politiky soudržnosti. Mám pocit, že se nám podařilo dosáhnout jednoho hlavního cíle. Politika soudržnosti je široce akceptována v Evropské unii a běží v dobré atmosféře. Nicméně, když se objevil nový legislativní balíček, i tento byl dobře přijat a zdá se, že většina se nestaví proti němu. Já chápu, že existují určité podrobnosti, na kterých se v radě nezhodují. Já jsem chtěl položit otázky, ale vy jste mě v podstatě předběhla a odpověděla jste na ně. Takže mi zbývají otázky už jenom dvě. Za prvé, chci se zeptat, jestli v rámci polského předsednictví rady jste diskutovali o tom, které finanční toky by se daly zablokovat nebo by se zablokovaly tím, že eh, se zavedou protikrizová opatření do praxe, pokud to nebude politika soudržnosti. Jinými slovy, když to nebude politika soudržnosti, co to bude? Máli ten mechanismus v budoucnosti být účinný. Protože ano, my bráníme politiku soudržnosti, ale otázka je, jestli jsme schopni poukázat na jiné zdroje finančních prostředků. To je první věc. Za druhé, máme dva legislativní balíčky. Politika soudržnosti a společná zemědělská politika. Tak by mě zajímalo, která řešení podle vašeho názoru nás přiblíží k tomu, abychom program rozvoje venkova a politiku soudržnosti zblížili. Já musím říci, že v tuto chvíli zatím nevidím řadu řešení, která jsem trochu očekával. Účastním se také zasedání zemědělského výboru, kde se hodně hovoří o rozvoji venkova. A to v tom smyslu, jako by to mělo být v budoucnosti odseparováno od politiky soudržnosti. Zatímco my jsme očekávali, že se spíše bude pracovat na tom, aby se dosáhlo integrace programu rozvoje venkova, a to především v oblasti modernizace venkova, s politikou soudržnosti, že tyto dvě oblasti budou lépe společně fungovat. Polské předsednictví probíhalo ve velmi specifické době, jak jste říkala, protože protože jsme začali pracovat už za fungování Lisabonské smlouvy, což vám zajisté trochu stížilo práci, respektive nejenom vám, ale také eh, všem vašim kolegům a kolegyním, kteří se účastnili této práce ale díky vaší práci se nám podařilo eh, efektivně toto těžké období překonat. Děkuji. Joachim Celer, prosím. Paní předsedkyně, paní ministrině, já vám srdečně děkuji, že na závěr polského předsednictví jste našla cestu ještě jednou k nám a děkuji také pol, polskému předsednictví za mm, doposavadní dobrou spolupráci. Musíme konstatovat, že Polsko bylo velice dobře připraveno, mělo dobrou organizaci v rámci tohoto předsednictví. Náš problém, když se podíváme na regionální politiku a strukturální problematiku, tak náš problém je v tom, že polské předsednictví nyní končí. A kolega Olejničák eh, tady řekl optimisticky, že politika soudržnosti a strukturální politika je jaksi bezesporná. To platí pro náš výbor, ale když se podívám jaksi na ten širší obzor, nejenom v rámci Evropského parlamentu, ale i členských států, tak tento dojem nemám úplně stejný. A to, co nám komise předložila jako nařízení, a když to porovnám s diskusemi, které jsme měli na posledních zasedáních výboru, a ostatně dnešní diskuze to opět potvrzuje, tak mám dojem, že mm, je tady mnoho otazníků kolem návrhu v eh, předloze, která byla eh, komisí předložena. A lituji, že země jako Polsko, eh, které vlastně vidělo v této politice svoje těžisko, takže tato země nyní předsednictví opouští. Nechci samozřejmě nic podsouvat budoucím předsednictvím, ale nedomnívám se, že jejich těžiskem bude právě politika soudržnosti a teritoriální problematika. Vy jste dali důrazné podněty pro budoucí diskuze, které nás jistě budou ještě dlouho zaměstnávat. A také eh, je tady otázka utváření a organizování tohoto procesu v budoucnosti. Myslím si, že Polsko bude mít ale i v budoucnosti na radě mm, silný hlas. Eh, také organizace polské vlády doposud byla taková, že přeshraniční politika mezi státy v rámci EU eh, byla zastřešena polským ministerstvem pro zahraniční záležitosti. A já mám pocit, že až do posud, alespoň tedy hlasy těch zúčastněných regionů, jak z Německa, tak z Polska, jsou takové, že to bylo správné přičlenění z hlediska věcnosti. To znamená, i když je to přeshraniční politika v rámci 27 členských států, je vhodné případně uvolnit tuto politiku z Ministerstva pro zahraniční záležitosti a přičlenit ji na Ministerstvo pro regionální záležitosti. Děkuji, Joachime. Já bych chtěla jenom říci, že během lednového zasedání tady budeme mít Nikolaje Vamena, eh, dánského ministra pro evropské záležitosti, který má zároveň na starosti politiku soudržnosti. Na všech zasedáních, která doposud proběhla, eh, bylo jasně řečeno, že Dánsko se o tuto politiku chce významným způsobem zasadit. Takže bude na nás, abychom jejich zasazení udrželi po celou dobu jejich předsednictví. Eh, uvidíme, jak to dopadne. Eh, to je ještě před námi. Marie-Therese Sanchez-Schmidt, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji, paní ministrině za náročnou práci, kterou jste vykonala a za zájem, který Polsko věnovalo regionální politice. Několikrát jste hovořila o teritoriálním integrativním přístupu, o posílené integraci. To znamená, že musíte zohledňovat jednotlivé subjekty regionální politiky. My víme, nakolik je důležitá víceúrovňová zpráva, důležitá je eh, také regionální a lokální úroveň. Ty by měly být zapojeny do budoucí politiky soudržnosti. Myslím si, že zde je konsensus. Ale je to skutečně součástí principiální dohody? Až kam se hodlají angažovat jednotlivé členské státy na formální úrovni z hlediska víceúrovňové zprávy? Děkuji. Poslední na mém seznamu je Lambert van Nistelrooy, takže prosím, máte slovo. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, omlouvám se za svůj pozdní příchod, paní ministrině. Zmeškal jsem vás, váš projev. Ale mám zde jednu otázku. Ta se týká politiky sousedství. Já vím, že polské předsednictví eh, jasně poukázalo na to, že eh, operační plány pro oblast mimo naše hranice nevzkvétaly tak, jak by asi byly vzkvétaly eh, za standardních podmínek v tomto období a polské předsednictví zároveň bylo eh, ochotno vstoupit do debaty o lepších osvědčených postupech, případně o opětovném začlenění do EFRR, nástrojů, jako máme v programu Interreg. Na posledním plenárním zasedání parlament eh, rozhodl o zprávě Davold o budoucnosti politiky sousedství, což je eh, v podstatě posun směrem demokratizaci a podpoře nevládním organizacím, ale v rámci jednoho pozměňovacího návrhu eh, z výboru REGI je uvedeno, že bychom měli dát nástrojům eh, FRR do budoucna více prostoru a dohlížet na jejich plnění a že bychom si měli ještě přehodnotit tu přeshraniční část tohoto nařízení. Můžete nám prosím říci eh, něco o tom, jak to vypadá s pokrokem na straně rady v této věci? Děkujeme, říká paní předsedkyně. Paní ministrině, máte slovo. Pan posou Olejní. Nejprve k panu poslanci Olejničákovi tedy otázka, které další finanční toky by se mohly zablokovat. Ty politiky, které by mohly být blokovány, jsou tak, ta, ty názvy stále ještě tak trochu lítají v povětří. Já je nechci úplně v tuto chvíli jmenovat. Během těch zasedání, které my jsme organizovali, Několik členských států hovořilo o makropodmíněnosti, především to byly baltské státy, ty chtěly, aby e, makropodmíněnost byla navázána na politiku soudržnosti, zatímco většina členských států se stavělo proti tomu, aby vzhledem k tomu, že nedochází ke splnění určitých makroekonomických ukazatelů, byla e, trestána politika soudržnosti. Teď k politice soudržnosti ve vztahu s zemědělskou politikou. No, jak jste říkal, pane poslanče, mezi ministry a dalšími osobami, kteří se zabývají politikou soudržnosti, panuje přesvědčení, že je potřeba, aby tyto dvě politiky byly provázány. Já to nechci říkat negativně, ale přesto řeknu, že se velice těžko realizují tyto dvě politiky v situaci, kdy jsou od sebe úplně oddělené. A Evropská komise navrhla určité návrhy typu partnerské smlouvy a společných strategických rámců. A pokud by tyto nástroje byly dobře využity, tak v podstatě mohou dát společnou střechu oběma těmto dvěma politikám. Na druhou stranu, když se o tom bavíte s lidmi, kteří mají na starosti politiku soudržnosti, tak ti vám vždycky řeknou, že regionální rozvoj ve venkovských oblastech anebo společná zemědělská politika v této oblasti je v podstatě totéž jako regionální rozvoj z jiného pohledu, takže v podstatě by to mělo být všechno pod jednou střechou. Kromě toho v Poznani na toto téma proběhla poměrně krátká diskuse. A zdálo se, že ta druhá strana spektra, tedy osoby, kteří pracují v oblasti společné zemědělské politiky, příliš nevnímají pozitivně takovéto napojení na politiku soudržnosti. A já budu spolehat na to, že vy jim to vysvětlíte. Že jim vysvětlíte, že to nejsou dvě oddělené politiky. Že když hovoříme o tom, že prostředky mají mít efektivní dopad na určitou oblast, no tak musí jít z obou stran a musí být propojeny. V tuto chvíli propojeny nejsou. A to je potřeba jasně říct. Děkuji mnohokrát za laskavé hodnocení polského předsednictví. Já jsem chtěla jenom potvrdit to, co říkala paní předsedkyně. Já doufám, že vás pozitivně překvapí iránské předsednictví. Dosavadní spolupráce, která probíhala během polského předsednictví, ale i předtím, spolupráce s dánskou delegací v rámci TRIA, se stálým zastoupením, s panem ministrem, Ta diskuse už začala, on v podstatě pan ministr od chvíle, kdy nastoupil do funkce s námi, velice intenzivně spolupracoval a to si myslím, že je dobrým signálem do budoucnosti. Já bych teď ještě být vámi moc nehodnotil, jak to vypadat bude. Já předpokládám, že to bude vypadat dobře, minimálně z pohledu polského předsednictví. Ale chtěla jsem říct si ještě při této příležitosti jednu věc. Mezi jednotlivými vládami vnímáme a slyšíme velmi rozdílné názory. Když o tom hovoříme se všemi ministry, které máme na eh, radě pro všeobecné záležitosti, tak jsme tam v podstatě měli jenom tři ministry zahraničí, všichni ostatní byli ministři <clears throat> místního rozvoje. A tam v podstatě všechny členské státy hovořili jedním hlasem. Jinde ale na jiných radách. Jiní ministři z těch států říkají něco úplně jiného. A to je celkem problém. Ale zdá se mi, že v Dánsku ten problém není. Takže já se dívám na nadcházející půl rok velmi pozitivně. My budeme spolupracovat, ani bych tomu neříkala pomáhat tak jako jsme spolupracovali s Dánskem před naším předsednictvím a během našeho předsednictví. K paní poslankyni Sanchez Schmidt, tady spíše nějakou reflexi než odpověď. týkající se regionální úrovně. Já si myslím, že všechny členské státy vnímají váhu místní a regionální úrovně, především co se měst týče, ale nehovořilo se o tom, že by regiony byly vloženy, do, že by byly zapojeny do práce eh, nad eh, eh, partnerskou smlouvou. Vnímáme, jak místní, tak regionální úroveň, chceme s nimi spolupracovat, ale co se týče partnerské smlouvy, tak to by přes regiony neběželo. Kolega mi říká, že možná Belgie to byla jediná země, která hovořila o regionech, ale byla sama. Pan poslanec eh, Van Nisteroy. Já už jsem odpověděla paní poslankyni Maner, která se ptala na územní spolupráci. To bylo téma, které já jsem pojednala poměrně ze široka. Takže to zopakuju ještě jednou. Polské zkušenosti s politikou sousedství a s programy, které, s programy, které probíhají na dvou stranách hranice, tedy jedna část Unii a druhá část mimo Unii, byla taková, no, že bych to spíše z polského pohledu hodnotila negativně, nechci to říkat tvrději. A pokud ty programy budou probíhat stejným způsobem i nadále, tady hovořím o programech v rámci sousedství, tak budeme mít problém s dosažením cílu těchto problémů, ale také i s jejich financováním, s vyráváním těchto prostředků. A to je věc, o které se musíme bavit. Finsko eh, zmínilo tuto otázku a má v tom naši velkou podporu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nikolas Martin za komisi. Thank you, Madam Chair. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já ze všeho nejdřív chci využít tuto příležitost a chci poděkovat paní ministrině Biankovské za její osobní angažovanost v oblasti politiky soudržnosti. Komise si velmi váží toho, čeho se dosáhlo právě díky paní ministrini a jejím službám to v, jako úspěch vnímáme zejména rekordně rychlé projednání poz, dvou pozměněný všeobecnému nařízení, což je velice důležité. A je to i díky zaměření paní ministrině a zaměření práce předsednictví na toto konkrétní téma společně samozřejmě s angažovaností paní předsedkyně tohoto výboru a tohoto výboru jako celku. Takže toto se nám podařilo a je to ukázka toho, toho, čeho lze dosáhnout, když je politická vůle. Rovněž si vážíme způsobu, jakým se odvíjí rozprava o teritoriálním rozměru eh, této politiky a toho, jakým způsobem pracuje práce na tomto tématu na mnoha fórech, jak říkala paní ministrině. To zároveň připravuje plodnou půdu pro celkovou politiku soudržnosti a pro její propojení s teritoriálním aspektem a se zaměřením na strategii EU 2020. Myslím si, že pokrok, kterého jsme dosáhli, pokud jde o regulační balíček, je skutečně ohromující vzhledem ke krátkému časovému období, o kterém zde mluvíme. Já jsem částečně do určité míry utrpěl eh, tímto intenzivním programem, ale zároveň jsem rád, že to tak je, protože komise sdílí ten názor, že nutné je postupovat především rychle. Je zde několik velice důležitých stavebních kamenů, kde se nám podařilo vypracovat potřebné základy, což nám umožňuje pokračovat v té nadstavbě během dánského předsednictví v příštím období. Některá tato témata se objevila i v pátek na Radě pro všeobecné záležitosti a opět e, i zde mohu říci, že si vážíme toho, že jsme měli Radu pro všeobecné záležitosti zabývající se výhradně politikou soudržnosti, což umožnilo dobrou rozpravu a dosažení jasných výsledků. Teď velice stručně k těm třem hlavním tématům, která jsou e, samozřejmě nejdůležitější pro další fázi diskuzí, pokud jde o regulační balíček a k těm bodům, které jsou důležité pro výbor eh, REGI. Pokud jde o společný strategický rámec, ze strany komise eh, jsme přesvědčeni, že nyní bychom se měli zaměřit na vypracování obsahu společného strategického rámce, tak abychom jasně vnímali, zda existuje nějaký společný názor na to, jak dosáhnout společné hodnoty, jak eh, zvýšit společnou hodnotu z tohoto dokumentu. Jak víte, momentálně pracujeme na návrhu tohoto dokumentu, který chceme představit co nejdříve, tak abychom měli dostatek příležitosti pro získání náležité zpětné vazby jak ze strany rady, tak ze strany parlamentu a abychom tím pádem viděli, zda sdílíme nějaké názory na to, jakým způsobem aktivovat strategický element této celé politiky a zároveň abychom vytvořili užitečný dokument, který bude referenčním bodem pro další práci v členských státech při přípravě partnerských dohod a programů. Jsme přesvědčeni, že v tomto kontextu se budeme moci posunout o krok dále i v otázce procesu přijímání těchto strategických programů. Pokud jde o specifických doporučení pro jednotlivé státy, toto souvisí se způsobem, jakým politika soudržnosti funguje, jakým způsobem je propojen mechanismus eh, politiky soudržnosti se strategií EU 2020. O tomto existuje dohoda, která byla uvedena a zmíněna i na Radě pro všeobecné záležitosti. V podstatě se jedná o to, jakým způsobem můžeme navázat, vytvořit dobrý mechanismus eh, pro to, abychom tohoto propojení dosáhli. Názor komise je takový, že doporučení pro konkrétní členské státy musí být nutně součástí tohoto celého procesu, protože jsou součástí existujícího mechanismu, který už máme pro provádění cílu strategie EU 2020. Jsou to ty klíčové způsoby, jak zajistit že národní programy v členských státech budou přispívat k dosažení těchto cílů EU 2020. Pokud eh, přijmeme to, že politika soudržnosti bude důležitou politikou i v na straně finančních příspěvků k dosažení cílu strategie EU 2020, pak musíme přijmout i ten fakt, že doporučení pro jednotlivé členské státy musí sehrát svou důležitou roli. Z hlediska komise o tomto procesu nelze přemýšlet tak, že příprava programů a partnerských dohod bude probíhat bez ohledu na doporučení pro konkrétní členské státy. Hodnocení komise je také nemůže opomenout. Proto si myslím, že musíme zajistit, aby mechanismy, které vytvoříme, tohoto spojení skutečně dosáhnou. A to je jedna z rolí společného strategického rámce, v rámci vytváření takovéhoto propojení. A nakonec eh, k tomu tematickému zaměření, když dovolíte. I zde jsme dosáhli široké dohody v tom smyslu, že je potřeba se zaměřit na konkrétní témata a že je potřeba zvýšit flexibilitu. Nicméně nedosáhli jsme jasného názoru na to, jak té flexibility dosáhneme. Názor komise je takový, že zde je stále prostor pro proskoumávání možností praktického provádění mechanismů, které jsou připraveny pro jednotlivé fondy a že pravděpodobně ještě nedošlo k plnému zohlednění flexibility, která je v rámci těchto mechanismů stanovena. Takže ještě může proběhnout užitečná praktická Eh, užitečná praktická eh, možnost zkoumání, jak splnit teritoriální kontexty. Bez takovéto flexibility totiž bude nutně docházet k anomálím v rámci plnění programu. Takže celkově za to diskuse, která proběhla, byla jednoznačně užitečná. Eh, protože právě diskuse na půdě pracovní skupiny v rámci rady poskytují základ pro další práci během dánského předsednictví. Během rozpravy se objevilo několik dalších témat, paní předsedkyně, k těm však jsem přesvědčen se budeme moci vrátit v rámci rozprav o dalších tématech na programu jednání dnes odpoledne. Děkujeme vám, Nikola, si říká paní předsedkyně. Eh, říkáte tedy, že v některých tématech se názory ještě poněkud rozcházejí, eh, což je pro parlament velice důležitá zpráva. A eh, Děkujeme, že jste svůj příspěvek pojal jako úvod k dalšímu bodu na našem pořadu jednání, ale nyní bych jménem nás všech zde v místnosti i jménem eh, všech, kteří už odjeli na vánoční svátky do svých členských států, že si vážíme spolupráce, která nám je nabízena a poskytována a že si velice vážíme angažovanosti z vaší strany eh, protože konec konců od 6. října, od přijetí eh, tohoto rámce až do 16. prosince, kdy na Radě pro všeobecné záležitosti proběhla bilance eh, práce předsednictví, uběhly dva měsíce a deset dní, eh, což je doba krátká, ale doba, za kterou se nám podařilo dosáhnout opravdu mnoho a doufám, že stejnou rychlostí budeme pokračovat i do budoucna. Děkujeme tedy paní ministrini za to, že k nám přišla, za její angažovanost a chci říci, že spoléháme na vaši angažovanost i do budoucna, paní ministrině, protože máte obrovské penzum zkušeností, které pro nás bude velice důležité a bude důležité i pro příští předsednictví rady. Těšíme se na spolupráci s vámi a nyní, i pokud chcete, eh, si ještě vezměte slovo. Aha, tak to je, podle mě, okay, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chci poděkovat vám všem za spolupráci a doufám, že eh, spolupráce bude dobře pokračovat i během příštích předsednictví a chci vám všem popřát veselé Vánoce, konec konců už to bude za čtyři dny, možná ne každý si toho všimne v rámci našeho pracovního vytížení, takže ještě jednou říkám veselé Vánoce a vše nejlepší do nového roku. Držíme Evropě palce. Děkuji. Jenom minutku, abych se mohla rozloučit s paní ministriní. Kolegyně a kolegové, možná dvě minutky, než začneme další bod. Rádi bychom využili tyto dvě minuty pro sdělení předsedkyně. Týkají se bodu 10, tedy a, novelizace nařízení k nástroji pro sdílení rizika. Tato diskuse nemůže proběhnout dnes, protože dynamika daného procesu by nám neumožnila, aby dnes mohlo dojít ke skutečné smysluplné výměně názoru. Takže jsem navrhovala, aby eh, se to přesunulo na další zasedání. Rozprava v radě byla v mezičase přesunuta, neproběhla 15. proběhne zítra a kromě toho zasedání, které jsme plánovali dnes dopoledne mezi všemi institucemi, včetně našich stínových zpravodajů, zpravodaje, komise, EIB, dánského předsednictví, polského předsednictví, tak toto zasedání také neproběhlo, protože většina z vás nebyla dnes ráno v Bruselu. Takže toto technické zasedání, jehož cílem je lépe pochopit předkládané návrhy, proběhne 11. ledna. A my potom budeme mít schůzi 25. ledna, kde proběhne výměna názorů na tento nový návrh, který předkládá Evropská komise. Takže s tím bych eh, ráda uzavřela sdělení předsedkyně a ráda, bychom, ráda bych, abychom přišli k dalšímu bodu na našem pořadu jednání, a to druhá diskuse v tomto výboru o obecném nařízení. Dnešní diskuse vychází z pracovního dokumentu, který jste dostali jako podklad k zasedání 14. listopadu, s tím, že dnešní diskuse by měla navázat na dohodu se dvěma zpravodaji. Asi dám slovo oběma, eh, nevím v jakém pořadí. Jeden z vás si vemte slovo, pokud budete chtít. We do it, um, over. Někdy mi není úplně jasné, kdo je na řadě. My se střídáme. Dobrá, tak je to na mě. Co se postupu týče, minule proběhl první úvod. Existuje jedenáct hlavních bodů, o kterých bude potřeba dále diskutovat. Začneme už na slyšení a potom to bude pokračovat ve fázi, kdy se budou předkládat pozněvací návrhy. Tentokrát tedy si budeme moci vyslechnout více připomínek kolegů a kolegyň. Minule jsme na to neměli moc času. také kvůli eh, zpravodajům, kteří zpracovávali zprávu k těm třem hlavním nařízením. Takže se rádi vyslechneme další návrhy. Od minulého zasedání jsme vyškrtli čtyři body, které se vyjasnily, takže ty už máme za sebou. Teď to budou snad další tři. Potom dojde ke slyšení a pak budeme řešit pozněvací návrhy. Za prvé, věc, o které můžeme hovořit celkem jasně, společný strategický rámec. Ten si myslíme, že by měl být eh, nedílnou součástí procesu legislativního spolurozhodování, kterého se účastní také Evropský parlament. Otázka, jestli by to mělo být předmětem zvláštního nařízení, anebo jestli by to mělo být přiloženo k tomuto nařízení. To je stále ještě k diskusi. Jsme také rádi, že právní rada a právní oddělení, pardon, právní služba Evropského parlamentu řeklo, že bychom se měli držet běžného legislativního postupu a jsme také rádi, že předsedkyně výboru poslala dopis Evropské komisi v tomto smyslu, ve kterém požádala o zaujetí tohoto postoje. Potom jsme také položili tři konkrétní otázky, které se týkají těchto nástrojů. Předpokládám, že je máte před sebou. Rada se také vyjádřila v tom smyslu, že by bylo dobré, aby společný strategický rámec nebyl předmětem přenesených pravomocí, ale aby byl řešen běžným legislativním postupem. Evropská komise řekla, že je připravená předložit dokument, ale já si myslím, že by to tak nemělo být, že v tuto chvíli je zcela jasné, co parlament chce takže možná bude potřeba, aby si to vyřešila právní oddělení, s tím, že ale eh, z politické úrovně musí padnout rozhodnutí o výsledku. Za druhé, partnerská smlouva. Tam jsou aspekty, které jsou v souladu s eh, postojem Evropského parlamentu i zpravodaje. Komise nám říkala minule, že to je dokument, který vzniká ze spodní úrovně a jde směrem nahoru, že to není jenom dokument, eh, který by vznikal prostřednictvím vyjednávání členských států s Evropskou komisí, že to je dokument, do kterého jsou zapojeny všechny úrovně a všichni příslušní partneři. A tady si myslíme, že by se mohly zohlednit určité aspekty z předchozích zpráv. A myslíme si, že je potřeba zadefinovat partnery a naše vztahy s nimi. A za další, bod 3. Tady se věci trochu posunují, ale především si myslím, že u temati- tematických priorit a u flexibility by to mělo být trochu jasnější. Politika soudržnosti je možná trochu širší a trochu více eh, než jenom strategie 2020. Máme tady určitý územní rozměr, což pro strategii 2020 úplně neplatí. Takže to by možná z mé strany bylo všechno. Konstanc bych předal otázku flexibility, protože vím, že eh, tady má určité dobré nápady, ale nevím, jestli teď je na to hodná chvíle. Ja, vielen Dank, eh, Lambert. Mnohokrát děkuji, Lamberte, za tento první úvod k této záležitosti. Milí kolegové, všimli jste si, že diskuze, kterou oba vedeme s různými zástupcemi, jak ze strany komise, tak předsednictví, ale také s ostatními eh, subjekty, které zastupují eh, zájmy regionu, tak tato diskuze pokročila. A proto se tady noří mnohem konkrétnější otázky v tom eh, pracovním dokumentu. Ten problém je v tom, že pokud půjdeme do hloubky v této diskuzi, tak musíme konstatovat, že tematické priority, flexibilita, kvoty a partnerství dohody jsou velice úzce propojeny. A když něco změníte na jednom místě, tak to má samozřejmě dopad i na další záležitosti z hlediska tedy vývoje. Proto musíme postupovat velice podrobně. Já se domnívám, že koncem roku bychom eh, měli mít k dispozici už určitý konkrétní návrh a dát ho k diskuzi. Musíme jednak se vyjádřit jako výbor, pak jako parlament a dát určitý směr Už z těch otázek to vyplývá, když se podíváte na partnerské dohody. Tady bychom byli bývali rádi, kdyby regiony se více účastnily. Jak to například bude organizováno právně, to je samozřejmě různé z hlediska různých ústavodárných pořádků v jednotlivých členských státech. Naším úkolem je dát určitý směr, určitou politickou vůli a pak to musí samozřejmě doladit právní útvary. A je otázka, zda bychom skutečně neměli více zapracovat regionálně specifické potřeby do těchto partnerských dohod. Tímto směrem, podle mého názoru, bychom měli se ubírat. A zde bychom měli zasadit tento důraz. Můžeme říci tedy tematické soustředění ano, ale musí tady být účast regionů. Samozřejmě v rámci strategie 2020, ale také v rámci politiky soudržnosti a to z hlediska těch specificky důležitých zájmů těchto regionů. Je nutné tyto potřeby výrazně eh, vyjádřit. Když se podíváme na návrh komise z hlediska tematických priorit, tak i zde, podle mého názoru, musíme diskutovat o tom, zda zde tady nechybí jedna nebo dvě věci. V posledních měsících a týdnech jsme slyšeli často slovo demografie. Měli jsme tady také zprávu, kterou jsme nedávno v parlamentu přijali. Já bych si dokázala představit, že komise řekne, vše je již v těchto uvedených prioritách, ale já se domnívám, že minimálně eh, bychom měli napříč těmito tématy tento pojem uvést. Již v předchozím období se intenzivně diskutovalo o tomto pojmu, ale samozřejmě bylo to více méně používáno vágně v jednotlivých nařízeních. Já si nemyslím, že by se to mělo promítnout do nějakých skutečných projektů. V každém případě si myslím, že ty závazky a odpovědnost eh, bychom měli mít v tom, že bychom zde důrazněji uvedli, že ten vývoj by měl být nejenom šetrný z hlediska zdrojů, ale také by bylo dobré pečlivěji a důsledněji se zabývat eh, konkrétními příjemci, to znamená sledovat, jakým způsobem tento vývoj probíhá z hlediska populace, jaké budou budoucí potřeby nebo jaké potřeby již nejsou nutné. Pak je tady otázka například celá výrazné výpovědi ohledě potřeby infrastruktur. Takže toto tady se není již povoleno a je to velmi jednoznačně uvedeno. O tom bychom měli diskutovat. Zda by tento výslovný zákaz by měl být zapsán do tohoto nařízení, aniž by určitý region neměl vůbec možnost tento přístup nějakým způsobem uplatňovat, pokud to bude v některých oblastech nutné. To je tedy poněkud obtížné, když zaslechneme slovo opatření ohledně infrastruktur. Možná, že na mysli ti autoři měli spíše železnice, ale to je mnohem širší pojem. Víte, že teď se jedná o nových přístupech z hlediska energetické politiky, kde se priorita klade právě na obnovitelné energetické zdroje, takže i v této souvislosti si musíme uvědomit, že tady musí dojít k decentralizovanému rozdělení energie a tudíž se musí investovat do těchto sítí. Takže proč eh, tady má být eh, výmut tento vlastně fond infrastruktur, to je podle mého názoru otázka, o které musíme ještě diskutovat a tak aby to bylo kontraproduktivní z hlediska cílů 2020. Eh, a pak je tady bod flexibilita a kvóty. Už jsem k tomu hovořila minule. Poctivě řečeno jsem se nedostala příliš dál. Podařilo se mi udělat eh, skutečný, skutečnou představu o tom, co bude převzato z předchozích fondů. Eh, je to poněkud konfuzní, a proto bych byla ráda, kdybychom se tím zabývali společně, protože navíc je to napojeno ještě na další nařízení. Nejenom se to týká e, e, těch obecných opatření, ale je to propojeno s konkrétními nařízeními ohledně konkrétních fondů. Bylo by vhodné o tom diskutovat, zda tady má být stanoveny tyto kvóty, zda e, to bude skutečně mít účinek flexibility z hlediska rozpočtu, pokud tady opravdu přebyde těch 10% z hlediska politiky soudržnosti. V každém případě se na to musíme ještě intenzivně podívat. Jistě, že bych mohla nyní učinit několik návrhů. Některé by to potěšilo, některé by to hrozně rozlobilo, ale já si myslím, že Vánoce bychom měli ještě prožít v klidu, takže po Vánocích vám předložím návrh, který dohodnu také eh, s Lambertem. Myslím si, že v novém roce budeme mít více síly, abychom znovu se podívali na tu optimističtější variantu ohledně regionu a politiky soudržnosti. Děkuji. Děkuji, Konstanco. Spoléháme se na vaši moudrost a možná, že Vánoce vám v ní ještě pomohou. Teď jsme chtěli dát novým zpravodajům a také zpravodajům kteří měli na starosti další konkrétní strategické rámce a potom také ostatním členům výboru. Prosím, přihlaste se, pokud budete chtít potom vystoupit. Vidím, vím, že pan Godmanis musí vystoupit. Pokud chcete vystoupit jako stínový, prosím. Prosím. Děkuji mnohokrát za možnost vystoupit. Mám pár připomínek. Mám pocit, že není úplně jednoduché na tyto otázky dostat jednoduchou odpověď. K prvnímu bodu, který zmínil pan van Nisteroy. Jak to vypadá se sociálním fondem v rámci nového víceletého finančního rámce a nové politiky soudržnosti existuje? Protože vím, že existují různé snahy ho přesunout. My si myslíme, že je důležité, aby k žádné změně nedošlo. A pokud si to myslíme, tak s tím je potřeba něco udělat, protože jsou lidé v jiných výborech, kteří se na to dívají jinak. Za druhé, vícestupňová státní zpráva. I v malých státech eh, demokracie vzkvétá a všichni se chtějí účastnit eh, politiky soudržnosti. Existují tady ale i určité rozdíly, protože ve stávající politice soudržnosti, nevím, jestli je tam je NAC jedna nebo NAC dva, já si myslím, že tam zase není tak velký rozdíl, Nespomínám si, jak to bylo, jestli NAC 1 nebo NAC 2 znamená jedna země, jeden region. Mělo by to v rámci dalšího finančního rámce zůstat stejně? Čiliž by to zase bylo eh, na základě kilometrů čtverečních? To je otázka. V zemích, které jsou malé, minimálně územím, se chtějí eh, z místní úrovně více zapojovat. A pokud bychom chtěli, aby ten systém běžel tak jako teď, třeba u nás, tak v podstatě naše obce by se mohly dělat, co chtěly. Budeme jeden region a hotovo. Pokud by se to v rámci dalšího MFF změnilo, tak je otázka, jak to bude vypadat. Vy na to nejspíš odpověď znáte, já ne. Co se týče tematické koncentrace bod 3. Když v parlamentu přijmeme usnesení 2020, tak potom v podstatě můžeme vytyčit směry eh, komisi, eh, Regi posílalo dopisy komisi a zdá se, že to nestačí. Že řada z našich návrhů z 2020 se tam nedostala. Že bychom se spíše měli spoléhat na tu dlouhodobou perspektivu politiky soudržnosti protože v dalším období tam můžou být zajímavé věci, ale v každém případě se musíme dohodnout na tom, že politika soudržnosti je dlouhodobá záležitost. Především je třeba, aby celý systém byl v Evropě konkurenceschopnější eh, vůči zbytku světa. Že nejde jenom o to, aby to bylo nějaké 20, 20 nebo 30, 30. Flexibilita a kvóty. To mě úplně není jasné. Když hovoříme o flexibilitě, tak v podstatě ve stávající situaci je tam velký rozdíl. Pokud chcete dosáhnout flexibility v jednoho fondu, anebo pokud se vám nepodaří splnit podmínky jednoho fondu, tak můžete přejít na druhý. Zatímco pro žadatele a pro příjemce by to teď bylo daleko těžší. Řekněme, že třeba mají eh, program v rámci Fondu rozvoje venkova anebo Fondu soudržnosti, tak v podstatě nemají možnost přejít na jiný fond. Byť by třeba chtěli, ale je to těžké. A hovoříme tedy o takovéto flexibilitě nebo o jiné flexibilitě? Nevím. V každém případě je potřeba zdůraznit, že pokud pracujete s jedním fondem, tak byste se ho měli snažit využít co nejvíce a nepřemýšlet nad tím, z jakého, k jakému fondu byste mohli přejít. Co se kvót týče, tak já vím, že tam dochází k určitým eh, změnám zastropování. Já jsem proti. Nemůže to vysvětlit úplně jako stinový zpravodaj, ale nerozumím úplně tomu, rozdílu. Když máme povinné kvóty, tak mám třeba určité finanční možnosti, maximum je 2,5%. Pokud mám úspěch, tak mám úspěch, pokud ne, tak ne. Ale jak to bude vypadat v rámci této kvóty, tak to nevím. Můžete mi prosím vysvětlit, jaký je rozdíl mezi kvóty a stropy? mezi kvótami a stropy. A nyní k partnerské smlouvě. Myslím, že bychom měli hlavně napsat jednu věc. Existují země, které nesplnily povinnosti z oblasti 2000 až 2006, a to ne u fondů soudržnosti, ale u daleko mírnějších fondů. A tady jsme měli termín 1. ledna za rok 2009, paní Hybner to ví, protože byla komisařka v té době a k zemím se přistupuje velmi demokraticky. Nicméně existují určité země, které to nesplnily do dneška. Tady nejde jenom o partnerství jako takové, ale jsou tam na obou stranách závazky. Komise se zavázala poskytnout prostředky s tím, že země splňují určité požadavky. A teď prostě přesouváme termín o rok, o rok a půl, o dva a nakonec se celý rozpočet dostává do velmi nejasné situace. Takže já bych se chtěl o těchto čtyřech bodech rozepsat. Děkuji. Elizabeth Schroeder, prosím. Já, vielen Dank. Krát děkuji. Za prvé jsem překvapená, Ram, Lamberte a Konstance. Já si pamatuju, že tento výbor zde diskutoval, kde zelení říkali, že nechtějí žádný e-marking. Tehdy vlastně to bylo po prvním čtení a Vlastně tehdy jsme nemohli mít žádný legislativní vliv, nebylo možné jít zpět, byli jsme pod tlakem. Tehdy byly všechny frakce nadšeny z hlediska tohoto opatření. Nyní, myslím, tento přístup je mnohem lepší. Ten e-marking, jak ho máme nyní, tady nejsou pevná procenta a hovoří se o soustředění těch prostředků na cíle a flexibilita je mnohem větší. Regiony mají obrovský prostor z hlediska toho, jak dosáhnout tohoto cíle. Stanovuje se cíl, říká se, že se má dosáhnout a e, relativně jsou otevřená opatření, jakým se tam e, dostanou. Takže já se domnívám, že příloze nařízení by se toto mělo také změnit. Myslím si, že tento přístup je mnohem lepší a je tady mnohem větší flexibilita pro regiony, než jak tomu je ve stávajícím eh, nařízení. Takže to je pozitivní. A mě překvapuje, že ti, kteří tehdy byli pro toto opatření, jsou proti. Já si myslím, že soustředění na tyto cíle by mělo proběhnout v regionech, kde je málo financí. Když se podíváme na eh, tuto krajinu, tak není to příliš viditelné. Já si myslím, že tato diferenciace nyní je dosti jednoznačná, to znamená, máme tady regiony, které mají vysokou potřebu a tyto regiony mají eh, relativně mírné závazky z hlediska dosažení cílu. A ty regiony, kde, eh, kde je ta viditelnost důležitá, tak ty mají samozřejmě vyšší úroveň. Co se týče energie, ta je výslovně vyloučena. Ta není součástí tohoto přístupu. A pak se děje přesně to, co vlastně je podporováno v rámci tohoto cíle tady právě infrastruktury energie byly vyňaty z tohoto nařízení a já se domnívám, že tyto přístupy jsou v pořádku. Pravda je, že tady jsou problémy z hlediska těch partnerských dohod. Článek 13 a 14. Když si je přečteme, tak vidíme, že komise tady vyjednává pouze s členskými státy a regiony jsou mimo. Ten ta potíž v tomto textu je v tom, že tady máme vícestupňovou zprávu, která je v pozadí a ta propojenost s tímto přístupem není jednoznačná v tom článku 13 a 14. Myslím si, že by se to dalo dobře změnit um, malým dodatkem protože členské státy mají svobodu z hlediska toho, jak připraví tuto dohodu. Nedokážu si představit, že by pak komise v konečném efektu musela jednat se všemi jednotlivými partnery, se všemi jednotlivými regiony. Je nutné, aby vždy členský eh, stát našel tu správnou formu, takže mm, stačila by jedna věta do tohoto článku 13, kde by se hovořilo o principe, jakým se bude tato dohoda eh, připravovat. Samozřejmě, že eh, to musí být na úrovni členských států. Když se podíváme na 14, tam máme obsah tohoto, do, této dohody. Není to tam dostatečně jasně vyjádřeno. A to znamená, že členské státy nemusí pak vnímat, že je nutné zajistit tuto zásadní podmínku víceúrovňové zprávy. Proto si myslím, máme tady totiž paralelní procesy. Paralelně máme legislativní procesy a paralelně běží příprava, takže to je obrovská potíž. E, ta přípravné práce nemají o co se vlastně opřít. Ta e, legislativa se vytváří ve stejnou chvíli jako e, přípravný proces. Proto si myslím, že tady by bylo dobré využívat jakýchsi pokynů, kde by bylo eh, přesně stanoveno, jak toto interpretovat, jakým způsobem vykládat eh, způsob přípravy. A teď už bychom měli dát také najevo to, co řekli zpravodajové před chvíli, že tato vícestupňová zpráva musí být eh, součástí této smlouvy a musí to být tedy zakotveno v článku 13. Každý členský stát musí odstartovat tento proces přípravy smlouvy a princip, který tady musí platit, je právě tato vícestupňová zpráva, to znamená e, účast různých e, partnerů. To slovo vícestupňové zprávy tady musí e, figurovat. A to je předpoklad pro to, abychom tento proces eh, jaksi spustili tím správným směrem. Co se týče eh, demografie, tady se o tom hovoří v článku 9. A pokud se podívám na anglický pojem, tak tady se vykládá, že demografická situace v regionu je způsobilé, je kritérium způsobilosti. To znamená, že region, který má negativní situaci, buď jedním nebo druhým směrem z hlediska demografie, buď odliv nebo příliv přistěhovalců, tak samozřejmě to je svým způsobem v rozporu s cíly, protože e, příděly se určují podle cílů ale eh, je tady tento vliv, to znamená, že demografická situace by měla být součástí kritérií způsobilosti a pravděpodobně při přípravě eh, dohody eh, by bylo vhodné v rámci obsahu této dohody si stanovit, co je deficitem této regiony. Nesměl by to být cíl, to by byl nesprávný směr. My chceme překonávat eh, chudobu, chceme sociální inkluzi a to jsou věci, které sehrávají roli v demografii. Chceme samozřejmě trvale udržitelný rozvoj i zde má svůj vliv, eh, odliv nebo příliv těchto přistěhovalců. Dále se eh, musí řešit otázka dopravy v městských aglomeracích a tak dále. A to všechno je již v cílech. Ale demografický deficit není cíl. To je podmínka a tady musíme dávat pozor na to, abychom se nepustili nesprávným směrem. Zelení jsou proto, aby mm, toto tematické soustředění proběhlo tak, jak tady stojí a leží. Já jsem ve výboru eh, Emploi pro zaměstnanost, tam je velká většina členů pro tyto cíle sociálního fondu, ostatně všechny frakce to znamená nejenom členové, ale i frakce. A myslím si, že to byla věc, která byla dlouho diskutována v tomto výboru. Tady eh, je článek také 50, který je důležitý a samozřejmě eh, nyní podíl sociálního fondu bude menší a přitom úkoly tohoto fondu jsou větší. Proto jsou tady stanoveny tyto podmínky. Já si myslím, že tato diferenciace je v pořádku, je smysluplná. A domnívám se, že ve výboru pro zaměstnanost eh, se zasazujeme ještě za další podmínky. Bylo by vhodné, abychom si v rámci našich dvou výborů eh, vyměnili názory na naše příslušná stanoviska. Děkuji. Olží. Děkuji mnohokrát. Oldřich Vlasák, prosím. Předsedkyně, já bych měl pouze pár připomínek. Samozřejmě týká se to také partnerské smlouvy. My jsme tady slyšeli od paní ministrině Binkovské, že by podle posledních jednání ta smlouva měla vycházet ze spoda, z jednání to znamená z jednotlivých států. Eh, to samozřejmě vítám, ale přesto bych byl rád, kdybychom se mohli pobavit o zpřesnění podmínek účasti regionů a měst a obcí v tomto procesu. Eh, musí to být jasně popsáno, protože pokud vím, tak jak regiony, tak obce a města mají velký zájem se na vyjednávání partnerské smlouvy podílet. Druhá má podmínka eh, se týká věcí, kterou jsme tady ještě nediskutovali a je to odliv těch 10 miliard eh, z kohezní politiky na tzv. Connect, eh, Connecting Europe Facility. Podle mého názoru se tím jedná o, také o odliv prostředků právě na dopravní projekty v těch kohezních státech jako takových Čili mm, můžeme diskutovat také o případných kompromisech. Já si myslím, že e, ponechání těch deseti miliard v kohezní politice a využití pouze těch 40 miliard z rozpočtu Evropské unie by mohlo saturovat e, oba dva tyto procesy. To je poznámka e, k CEF. A poslední má věc se týká článku 59. Eh, ten se týká neuznatelnosti daně z přidané hodnoty. V rámci zjednodušení jsme šli tou cestou, která znamená prodražení těchto projektů pro jednotlivé zájemce jako takové. My jsme využili nespůsobilosti daně z přidané hodnoty, a ta výjimka je pouze pro neplátce DPH a neinvestiční projekty. Čili já bych samozřejmě uvítal vzhledem k současné finanční situaci k návratu k té praxi, která je v současné době, to znamená uznatelnost DPH. Děkuji. Eh, já bych chtěla říct, že eh, Evropská komise si vezme slovo až na konec této rozpravy. Další kolega má slovo, pan Olbricht. Děkuji. Eh, ze všeho nejdříve chci poděkovat spolu pravodajům za to, že nám poskytli rámec pro naši rozpravu. Je zde samozřejmě několik prvků, které jsou součástí všeobecné diskuse na toto téma, které by měly být vysvětleny v té finální verzi. A já začnu od konce. V rámci diskuse se zpravodaj jsme se bavili o tom, kdybychom chtěli tento návrh finalizovat. Já se chci zeptat, jestli jsme vlastně připraveni vypracovat tento systém, teď bez ohledu na to, kolik peněz bude k dispozici, nebo zda ještě čekáme na to definitivní rozhodnutí o rozpočtu. To je pro náš program a pracovní plán naprosto zásadní, protože pokud budeme čekat až na konec jednání, pokud jde o finanční perspektivu, tak eh, ztratíme rok až dva což znamená, že zde musí proběhnout politická debata. A pokud dojde ke snížení objemu finančních prostředků, musíme se ptát, zda to bude mít dopady na ten systém jako celek nebo ne. To je v podstatě ten naprosto zásadní předpoklad. To v textu není, ne. Ale v textu máme například procenta, která souvisejí s tím zastropováním, což je vlastně základ. Eh, a my zde máme jeho dopad. Ty 2,5%, to má dopady na eh, méně rozvinuté, rozvíjející se a přechodové regiony? To je otázka, na kterou bychom měli co nejdříve dostat odpověď. Jsme připraveni vypracovat tento systém ještě před ukončením jednání? A teď k té, eh, to by, to by bylo k té, k té příloze. A nyní, eh, já si myslím, že do budoucna můžeme naši rozpravu rozdělit na dvě části. Jednak, co budeme dělat a jak to uděláme. Obsah a metody bychom totiž neměli promíchávat. To je velice důležité. Otázka, co, ta je součástí těch tematických cílů, což je všeobecný kontext, ale ten nemůžeme diskutovat, aniž bychom se podívali na dopad, dopady pro EFRR a ESF. Protože ty tematické cíle v té verzi, jak existují dnes, mají dopady na investiční priority, což je EFRR, a investiční priority v ESF. Tematické cíle mají eh, dopady na ten takzvaný ring fencing a ten takzvaný earmarking. To máme v rámci EFRR eh, pro ty tři tematické cíle a to je ovšem tedy tematické zaměření EFRR, ale ještě tematičtěji zaměřený je ESF, protože v ESF eh, je ten návrh mnohem hlubší. A zde hovoříme o earmarkingu v rámci ESF, to znamená ne e, o národní úrovni, ale když se podíváme na článek 4, earmarking bude součástí operačního programu. Takže důsledek schválení tematických cílů jsou investiční priority a potažmo ten earmarking a potažmo indikátory. Což, je, myslím, což jsou, myslím, všechno věci, které je potřeba projednávat sekvenčně. Takže otázka je, zda schválíme tyto tematické cíle a jaké budou dopady pro všechno ostatní. Nesmíme zapomínat na tom, že komisař eh, pro zaměstnanost říká, že se eh, bude zaměřovat na čtyři tematické cíle. Naopak část komise zodpovědná za regionální rozvoj se chce soustředit na jedenáct těchto cílů. Takže eh, na jedné straně se zaměřujeme na čtyři, to je ten jeden fond, a druhý fond se bude zaměřovat na jedenáct cílů. A teď je otázka, co s tím earmarkingem. To je pro mě jako zpravodaje trošičku problém, protože earmarking je součástí EFRR. To je těch známých 80 a 20 To jsou tedy ty důsledky. Druhá věc. Eh, partnerské smlouvy. Eh, řečeno už je skoro všechno, ale já chci ještě dodat, že možná v prohlášení, prohlášení politiků nejsou zatím tak důležitá, ale na posledním zasedání s primátory a starosty komise e, řekla, že tato smlouva bude uzavřena mezi komisí a členskými státy, což znamená, že ti starostové, kteří byli zde v této budově, najednou zjistili, že smlouva bude mezi členskými státy a komisí. V textu však vidíme, že se má jednat o interní národní dokument, který je založen na multilevel governance. A v některých připomínkách k tomu nařízení najdeme naopak, že je to smlouva mezi komisí a členskými státy. Takže i toto je potřeba co nejdříve vyjasnit, protože pokud my víme, je to záležitost multilevel governance, řízení na více úrovních, ale teď je otázka, mezi kým bude uzavřena ta smlouva. Co to ve finále znamená? Znamená to, že komise bude schvalovat tuto smlouvu, která proběhne na nějaké národní a místní úrovni. A teď, co ten etický kodex? Máme zde totiž rovněž návrh, že komise navrhne etický kodex a e, navrhne vlastně tu partnerskou smlouvu. Otázka je, je vůbec možné připravit etický kodex pro 27 různých členských států s různou úrovní toho multilevel governance? To bude nutně velice obecný dokument. A teď je otázka, chceme takovýto etický kodex nebo ne? V rámci partnerských smluv nehovoříme pouze o metodách, hovoříme také o obsahu. V rámci partnerské smlouvy budeme mít obsah, ale pojednaný z hlediska jiných fondů a budeme zde mít ten velice známý seznam měst, což je součást EFRR. Takže toto je naprosto zásadní vyjasnit a jasně definovat. Ne ani tak pro nás, ale pro, eh, pro ty, kteří budou připravovat tyto návrhy, protože oni na těch návrzích chtějí začít pracovat, chtějí pracovat na partnerských smlouvách a potřebují vědět, co bude finální verze naší dohody. Eh, to je tedy velice důležité, ten způsob pochopení, zaměření na téma a obsah. A dále se tedy zaměřujeme na to, jaké metody použijeme k dosažení tohoto cíle, jaké metody použijeme v té nové smlouvě. Máme zde několik nových nástrojů v tom obecném nařízení, které mají dopady na ER, FRR a ESF. To jsou nástroje velice zajímavé, ale vůbec nesnadno pochopitelné. Máme zde nástroje týkající se přípravy celého systému provádění, ty operační programy, rovněž akreditace, to je také velice důležité, celý systém spolufinancování a e, finanční korekce, což je velice důležité. Musíme vědět, jak to bude fungovat. A když půjdeme ještě dále, máme zde celou řadu zajímavých prvků, jako jsou například e, místní skupiny, které pocházejí z programu LEADER. Máme zde Joint Action Plan, společný akční plán, máme zde ITI, což je úplně nový nástroj, který se má používat a který má dopady pro EFRR, eh, e pro městské oblasti. Takže já bych skutečně chtěl spravodajům, spoluspravodajům připomenout, aby do té své eh, zprávy zahrnuli i nové nástroje, aby bylo jasné, které nové nástroje lze k čemu používat, protože ne všechny lze používat ke všemu. Musí být naprosto jasné, co má co dělat a co má jaké dopady. Takže práce máme před sebou opravdu hodně. Eh, obecné nařízení v tomto případě obsahuje celou řadu prvků zbytku nařízení. Právě proto nelze řešit problémy v těch konkrétních nařízeních, aniž bychom měli zcela jasné stanovisko k nařízení obecnému. Což znamená, že bude potřeba dále spolupracovat, nelze pracovat odděleně. Eh, to by vůbec nebylo logické. Takže chtěl bych zopakovat, že ten rámec máme, ale abychom vyjasnili všechny ty prvky, bude potřeba ještě odvést mnoho práce. Jsou to prvky zajímavé, ale komplexní. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, říká paní předsedkyně. Eh, Viktor Vošnar má slovo. Děkuji vám mnohokrát, eh, paní předsedkyně. Eh, většina těch problémů už zazněla. Já bych se chtěl vyjádřit k několika konkrétním věcem. Rovněž bych řekl, že partnerské smlouvy by neměly být v praxi pouze bilaterálními dokumenty mezi Evropskou komisí a členským státem Není to smlouva na několika úrovních, eh, není to multilevel governance, když eh, regionální a místní úroveň nemá vůbec žádné právo vyjádřit se k této smlouvě. Musí to být smlouva, která jednoznačně určí roli a důležitost jednoznačných, eh, jednoznačnou důležitost regionálních a místních aktérů. Pokud jde o tematické zaměření, zde bych rád podpořil myšlenku, že při jednání s členskými státy budou tyto členské státy mít větší prostor pro flexibilitu, tak aby se ty tematické priority mohly upravit podle jejich potřeb a podle skutečnosti v jejich situaci, protože ta situace se velmi liší mezi jednotlivými členskými státy. Pokud jde o flexibilitu a kvóty, i zde bych rád požádal o více prostoru pro jednání jménem členských států, protože opět i zde jsou specifika naprosto zásadní a jsou velmi výrazně odlišná v porovnání jednotlivých členských států. Podíváme-li se na koncept ring fencingu, zde bych rád navrhl myšlenku jednání mezi komisí a členským státem vzhledem k vzhledem k specifikum daného členského státu, ke společnému strategickému rámci, což je téma velice důležité. E, zde podle mého názoru je třeba zajistit, aby tento dokument byl přijat radou a parlamentem a ne, aby se jednalo pouze o aktiv přenesené pravomosti komise. Měl by to být dokument, který by byl považován za jakousi přílohu k všeobecnému nařízení a nemělo by to být něco, co by patřilo eh, k samostatným pravidlům. Tím se zajistí viditelnost tohoto opatření a zajistí se eh, aplikovatelnost tohoto nařízení jako samostatného legislativního opatření a jasně to ukáže, jak důležitý tento dokument je, když bude schválen radou a parlamentem. Jsem zcela proti konceptu a nejsem sám. E, hovořím jménem vlastně své politické frakce a nejenom jménem jí. Měli jsme minulý týden zasedání se stínovými zpravodaji, tam to zaznělo také. Důležité je zmínit, že tam makroekonomická kon, eh, podmíněnost by neměla být zvažována jako součást všeobecného nařízení nebo v rámci jakýchkoliv pravidel aplikovaných na fondy soudržnosti, protože to bude nový způsob, jak potrestat komunity eh, vzhledem k té dohodě, která byla přijata před dvěma týdny v Radě. To je ta takzvaná fiskální unie, daňová unie, eh, která bude mít naprosto zásadní dopad na kapacitu členských států v oblasti pro provádění hospodářských politik a na jejich spolufinancování. A pokud zavedeme další sankce tímto způsobem, tak už situace pro členské státy bude neudržitelná. Takže zde se stavím zcela proti eh, jakékoliv eh, kriterizaci makroekonomické stability. Pak je zde několik aspektů, které se týkají spíše mého návrhu, ale k tomu se dostaneme později. Zatím děkuji za pozornost. Děkujeme. Eh, Rika Manner. Kiitoksia puheenjohtaja ja paljon kiitoksia. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně, děkuji zpravodajům za tento pracovní dokument, který je vynikajícím základem práce. Mnohé tady bylo již řečeno. Hlavní problémy byly již zmapovány. A já bych se ráda vrátila k bodu 4. Já jsem pro stanovisko zpravodajů. Paní Krell vyjádřila svoje stanovisko a já ho podporuji. Co se týče partnerské dohody, tady souhlasím s tím, co zde zaznělo. Musíme jednoznačně uvést, že je nutná spolupráce mezi regiony a místní úrovní. Tyto regiony a místní úroveň by nebyly rádi, aby vznikaly dohody, které by byly bilaterální, kde by se zapomínalo na lokální a regionální úroveň. Takže souhlasím s tím, co tady zaznělo. Co se týče strategických cílů, zde je nutná flexibilita. Paní Konstanc Krell hovořila o této věci. A je nutné, abychom využívali globálně fondy pro infrastruktury. V rámci této spolupráce jsem také proto, aby bylo možné používat tedy tyto fondy pro infrastruktury. Protože vidíme, že toto je součástí projektu A teď k flexibilitě. Tady podstatné je mít dostatek prostoru, manévrovacího prostoru. A zde jsem poněkud skeptická. A myslím si, že bychom měli dobře naslouchat zástupcům regionu, zmapovat potřeby těchto regionů a pravděpodobně se vrátit k této otázce. Pak se zde hovořilo o důrazu, který musíme klást na demografickou problematiku. O tom se intenzivně hovořilo v našem výboru. Hovořilo se o obrovské výzvě v podobě stárnutí obyvatelstva a podle mého názoru by bylo vhodné více zohlednit problematiku demografie. A teď eh, otázky spolupráce, k tomu se zřejmě vrátíme později, takže to je vše zatím. Děkuji, Joachim Celer už odešel, takže eh, Maria Jechikoen, prosím. Muchas gracias, muchas gracias, presidenta. Eh, Děkuji mnohokrát, eh, paní předsedkyně. Děkuji za informace, které jsme si dnes mohli vyslechnout a děkuji všem předřečníkům. Z jejich příspěvků eh, se mi podařilo pochytit mnoho témat, eh, kterým jsem eh, předtím nerozuměla. Konec konců nejsem zde v parlamentu tak dlouho. Nebudu se opakovat a přejdu proto přímo k věci. Hovořilo se zde již o celé řadě témat a já se tím pádem zaměřím na principy. Myslím si, že by měla být vůle tvůrců legislativy, to znamená naše vůle, nalézt eh, jakýsi snažší způsob eh, k zpřístupnění těchto fondů. Takže nejprve se podíváme na flexibilitu. O té se hovoří při celé řadě příležitostí. Hledají se různé způsoby, jak zajistit efektivitu v nalézání nejefektivnějších cest vpřed. A zabýváme se také tím, jakým způsobem skloubit regionální a národní hlediska na problematiku fondů. V regionech se velmi dobře ví, kde by se peníze z těchto fondů měly využít. Mám zde určité obavy, eh, což už jsem také říkala, pokud jde o jisté nedostatky návrhu komise, zejména v souvislosti s ESF. Rovněž bych chtěla zmínit zjednodušování. Myslím si, že návrh vypracovaný komisí podstatě neobsahuje žádné skutečné prvky zjednodušení, pokud jde o zprávu politiky soudržnosti, která je i nadále dosti rigidní politikou, což významně stěžuje využití vlastních finančních prostředků z těchto fondů. Jak už bylo zmíněno, chci i já zdůraznit nutnost eliminovat eh, makroekonomickou kondicionalitu z tohoto procesu. A eh, rovněž mám podobný názor na, ten, na tu výkonnostní rezervu Podíváme-li se na tu eh, asociační stránku věci, samozřejmě multilevel governance je potřeba podporovat. Nicméně musíme eh, prioritně se zaměřit zejména na vlastní efektivitu a musíme se zaměřit na to, aby členské státy měly partnerské smlouvy a aby měly eh, řízení na náležité úrovni ve všech sférách státu. Děkujeme, Francesco De Angelis. Děkuji mnohokrát, eh, paní předsedkyně. Já chci poděkovat našim spoluspravodajům za výborně odvedenou práci. Mám několik připomínek, které bych se s vámi rád probral. Nejprve všeobecné věci. Podíváme-li se na obsah textu komise, eh, dovolím si nesouhlasit eh, s návrhem toho, že by se politika soudržnosti týkala kritérií růst, eh, balíčku růstu a stability. Pokud by se měla vytvořit takováto propojovací linka, zejména pokud jde o tu makroekonomickou kondicionalitu. Eh, částečně bychom tím vlastně podkopávali práci už otců zakladatelů politiky soudržnosti. To je jedna věc. Další věc. Eh, návrh jakéhosi zastřešujícího nařízení, které by pokrývalo celou řadu nástrojů této politiky, je něco, co považuji za naprosto zásadní, pokud jde o náležitou zprávu těchto prostředků. Ale když se podíváme na návrh parlamentu, začlenit sem i rámcový program pro výzkum, eh, zatímco komise vlastně výzkum, vývoj a inovace chce zcela oddělit od tohoto, od tohoto směru. Zde si myslím je nutné jasně stanovit, že tyto strategie jsou propojeny. Pokud jde o partnerské smlouvy, souhlasím s tím, že by signatáři takovéto dohody měly být i regiony, protože hrají naprosto zásadní roli v tomto celém procesu, zejména pokud jde o provádění principu subsidiarity. Je to tak zejména proto, že zkrátka místní úřady musí být velice úzce zapojeny do tohoto procesu a musí mít pocit, že jsou důležitým hráčem eh, v těchto věcech. Eh, regiony eh, z institucionálního hlediska jsou instituce, které dohlížejí nad a pomáhají provádět regionální politiku. Za další, partnerské smlouvy ty by měly být v souladu s definicí cílů operačního programu, musí být naprosto jasné. Pokud jde o cíle, ty je potřeba definovat zejména pro ty prioritní oblasti. Pokud jde o flexibilitu v oblasti kvót, ehm, pardon, o flexibilitu a kvóty. Zde si myslím, že naše zaměření by zejména mělo být na cíle vyplývající z politiky EU 2020. Nicméně souhlasím s tím, co řekli spoluzpravodové v tom smyslu, že zde je jakýsi nedostatek flexibility který, která by umožnila splnit všechny žádosti a požadavky regionálních institucí. Potřebujeme investovat do výzkumu a, a podobné infrastruktury v, v nových členských státech zejména a souhlasím i s tím, že pokud jde o kvóty, musíme se posunout jaksi na drámec jakýchsi číselně pevně stanovených kvót. Potřebujeme jakýsi integrovanější přístup, tak abychom zohlednili i sociální aspekt celé regionální politiky. A jedna poslední věc. Um, celá tato politika je velice důležitá, eh, protože se vlastně týká celého tématu přístupu a snadnosti využívání finančních prostředků z EU. To je oblast, kde je celá řada našich problémů a tyto problémy musíme vyřešit. Musíme věci zjednodušit, musíme usnadnit přístup k finančním prostředkům a dalším zdrojům z EU a podle mého názoru návrh komise tímto směrem nesměřuje. Děkuji. Děkujeme vám mnohokrát. Emilie Mazzani. Grazie Presidente. Io credo che la, Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že koncept komise eh, zastřešujícího nařízení pro tyto fondy poslouží eh, tomu, čeho chtějí dosáhnout v oblasti zjednodušování. Nicméně já si myslím, že eh, obecně vzato komise nezjednodušuje, protože ustanovení, například týkající se výdajů, neodpovídají vždy tomu, če, co bychom označili jako zjednodušení procesu. To znamená, na této frontě, aby se tak řeklo, je potřeba ještě zapracovat. Rovněž v souvislosti s lepší možností využívání stávajících finančních prostředků, což je, myslím, to, co inspirovalo vlastně celou tuto reorganizaci nařízení, eh, zde vidíme další jasnou slabinu tohoto návrhu, pokud mi ji tedy správně pochopila. Pokud vím, tak pan Gordany se také zaměřil na tento bod. Konkrétně tedy na to, že zde chybí jakási disciplína. Nemáme zde vůbec jasnou indikaci toho, do jaké míry e, se zde nastupuje flexibilita v souvislosti fondy? Potřebujeme se více zaměřit na regulační mechanismy, které budou, e, které budou k dispozici, tak abychom opravdu dosáhli vyšší míry flexibility v jednotlivých fondech. Potřeba je samozřejmě také jasně stanovit, jak bude vypadat situace při jednání fondů mezi sebou. Zde totiž může nastupovat určitá míra komplementarity, zejména v souvislosti se s fondem soudržnosti. Tento fond je předmětem objektivních omezení, Eh, což znamená, že v rámci eh, nakládání s tímto fondem je nutné pochopit a vnímat, jakým způsobem je možné mobilizovat prostředky v ostatních fondech, tak abychom zajistili, že priority stanovené právě pro politiku soudržnosti v rámci EU 2020 jsou dosažitelné. Eh, k tomu, co říkali ostatní kolegové, chci říci tolik. Souhlasím s tím, že je potřeba ještě více vyjasnit některá témata, zejména eh, v souvislosti s všeobecným nařízením. Zde je například nejasné, jak bude vypadat míra angažovanosti místních úřadů eh, v eh, demokratických kontrolních mechanismech. Bude to znamenat stejnou míru sdílení odpovědnosti ve všech fázích tohoto procesu. To je, myslím, jedna věc, kterou je nutné dostat černobíle na papír, aby to bylo v tom regulačním rámci naprosto jasné, tak, aby tyto regulační smlouvy, a zde souhlasím s mým předřečníkem, aby tyto smlouvy zahrnovaly a angažovaly i regionální úřady, nejenom členské státy jako celky. A pokud jde o makroekonomickou kondicionalitu, Zde bych ráda komisi požádala o vysvětlení eh, toho, jakým způsobem dochází k provázání těchto makroekonomických eh, cílů s eh, politikou soudržnosti. Možná, že to vlastně provázané vůbec není. Já si myslím, že pokud komise chce toto stanovisko obhajovat, musí vyjasnit, co vlastně čím myslí. Jinak toto opatření bude sloužit pouze opravdu jako klacek, kterým budeme trestat regiony, které už na tom tak jsou dost špatně, což by bylo nekonzistentní s záměrem politiky soudržnosti. Vytvoření dodatečných kontrol a zavedení dalších pokut, eh, to je samozřejmě v pořádku, a e, konec konců je zcela legitimní tyto věci na půdě tohoto výboru posuzovat, ale e, přidání ještě těchto makroekonomických kritérií by situaci zhoršilo. Zhoršilo by to situaci celé politiky soudržnosti. Pokud jde teď o to plánování nových kategorií regionů, zde je, mám několik pochybností. Říkám si, zda zavedení nových regionů nebude znamenat vytvoření určitého rizika přehazování prostředků z jedné stávající kategorie do kategorie jiné. Což by eh, mohlo vést eh, ke snížení objemu finančních prostředků pro určité kategorie, což by zasáhlo eh, regiony uvedené na seznamu v rámci tohoto cíle. Pokud eh, chceme zohlednit i stávající situaci, tak eh, vlastně víme asi dost přesně, které regiony by toto mohlo zasáhnout. Tato eh, rekategorizace by mohla být opravdu velice škodlivá. Takže já se chci zeptat, jakým způsobem by tento nový přístup znamenal zároveň nepodkopávání vydobité pozice některých regionů. A nakonec eh, Fond pro infrastrukturu v rámci Fondu soudržnosti. Eh, zde, myslím, komise podniká správné kroky. Nicméně je zde jedna věc, eh, kterou by bylo možné podrobit kritice. Konkrétně je to to, že regiony nemají možnost spravovat celé toto téma odděleně. Protože eh, v tomto případě tyto fondy hrozí tím, že se jaksi vsáknou do celého procesu využívání finančních prostředků na národní úrovni, což není přijatelné. A pak se chci zeptat, jaká kritéria se budou používat při využívání těchto, těchto zdrojů, zejména se chci zeptat na to, jak se budou stanovovat priority, eh, protože to je opět něco, co z textu komise jasně nevyplývá. Eh, já myslím, že to je v podstatě jediná opravdová inovace v rámci politiky soudržnosti a bylo by jednoznačně dobré, aby komise věci více vysvětlila. Děkuji. Direktor generální... Děkuji, než dám panu generálnímu řediteli slovo, tak bych ráda sama řekla, sama řekla jednu věc. Mám pocit, že z té řady otázek, které dnes byly nadneseny, jedna věc je nám všem společná. Chceme, aby nařízení vytvořilo podmínky pro zapojení regionu. Já mám pocit, že bychom se neměli dívat pouze na to, co máme přímo napsáno v nařízení, například partnerská smlouva, do které jsou zapojeny regionální orgány. Měli bychom se podívat i na další možná řešení, ale to z pohledu, jestli umožňují zapojení regionu. Třeba zaměření na výsledky. To znamená, že budeme muset eh, najít ukazatele, které nejsou identifikovatelné pro malé regiony nebo malé programy. Z řady důvodů tedy může být složitější pro regiony účastnit se, naplnit celou svou odpovědnost a zajistit, aby programy byly regionálnější. Nyní dám tedy slovo e, Nikolasu Martinovi, tak aby reagoval na vaše otázky Erik Unterbuca už odešel, byl tady na první části zasedání, byl naším styčným člověkem eh, pro práci s generálním ředitelstvím. Takže jsme mu chtěli poděkovat, už tady není, prosím, věříte mu to. Až se rozhodnete, kdo bude další styčnou osobou s generálním ředitelstvím Regio, tak pochopitelně tuto osobu přivítáme na našem zasedání. Nyní má slovo komise. Pan Nikolas Martins, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Erikovi vaše slova vyřídím. Je stále na generálním ředitelství Regio, takže je docela možné, že se s ním setkáte eh, v jeho nové ředitelské funkci na svých zasedáních. Jakmile bude jmenována jeho osoba, která ji nahradí, tak pochopitelně předáme kontakt, protože vedoucí této jednotky má hlavně v popisu práce vztah s tímto výborem. My jsme se rádi vyslechli tuto širokou škálu připomínek. Mám jich napsáno hodně, ale zdá se, že se soustředujete na několik hlavních otázek chci využít této příležitosti a vysvětlit postoj komise k některým otázkám. Když jsem dříve vystupoval, tak jsem zmínil několik klíčových bodů, které se objevily na Radě pro všeobecné záležitosti a které se objevily i tady. Společný strategický, strategický rámec mezi ně rozhodně patří. Co považujeme za kritickou roli společného strategického rámce? Je to pochopitelně z definice strategický a důležitý dokument. Takovýto dokument ovšem musí přinášet nějakou hodnotu i pro členské státy. Jinak to bude pouze obecný dokument z vyšší úrovně, který nepomůže členským státům při přípravě programu na další období. My chceme dosáhnout určitého cíle integrace fondů ve smyslu jejich používání eh, v politice soudržnosti, rybolovu a rozvoji venkova, napojit to na další politiky a také dosáhnout dobrého provázání mezi územním přístupem a politikou soudržnosti, což konec konců zmiňovala řada z vás ve svých vystoupeních. A je to něco, co leží na srdci komisi. Společný strategický rámec je pro nás dokument, který eh, by mohl v tomto procesu naznačit směr. Doufáme tedy, že jak se budou vytvářet tyto prvky, až se rozhodneme, co by z pohledu komise CSF mělo obsahovat, až budeme mít možnost o tomto dokumentu diskutovat s vámi tady v Evropském parlamentu, tak eh, uvidíme, jestli máme stejný postoj na to, čeho by měl strategický rámec dosáhnout a jakou úlohu by měl sehrávat. A následně se budeme moci více zabývat postupem přijetí společného strategického rámce. Souhlasím s tím, co říkal pan De Angelis, tedy propojení s horizontem 2020. To je téma, které bychom měli řešit, i v souvislosti s jinými politikami, nejenom v souvislosti s politikou soudržnosti, protože hlavním cílem je integrovat jednotlivé zdroje financování. Navazuji na to, co říkala paní Krell, to je poměrně široký rád, e, názor, že existuje propojení s partnerskou smlouvou, operačním programem a tematickou koncentrací. Že to jsou všechno věci, které mezi kterými existuje určitá interakce. Řada vystoupení dnes odpoledne se soustředovalo na partnerskou smlouvu. Partnerská smlouva je považována za eh, nezbytný předpoklad pro to, abychom měli přehled, jak se využívají prostředky v členských státech. A má také souvislosti na víceúrovňovou zprávu. Se zájmem jsem si vyslechl vaše připomínky a srovnal jsem je s těmi, které byly uplatňovány v Radě. Evropská komise si dala za cíl v tomto návrhu zajistit určitou rovnováhu mezi dvěma oblastmi. Připomínky, které vznáší Rada, se týkají spíše respektování institučního rámce a různorodosti takovýchto institučních uspořádání v členských státech, protože mezi federálními a unitárními členskými státy eh, státy, tady v tomto existují velké rozdíly. Dnes se také hodně hovořilo o tom, že je potřeba, aby regiony a obce měly možnost se plně zapojit. To není úplně jednoduché vyvážit při vytváření regulačního rámce. Evropská komise se o tuto rovnováhu snažila a to tím, že regulační rámec naformulovala takovým způsobem, že minimálně podle našeho názoru umožňuje vzít v úvahu specifika jednotlivých eh, institučních uspořádání. A na druhou stranu se snaží posilovat víceúrovňovou zprávu. Jedním z důležitých prvků je právě kodex. A z toho důvodu chceme, aby tento kodex byl dokumentem přijímaným v rámci eh, aktů v přenesené pravomoci. Obsahoval by určité aspekty, které podpoří členské státy eh, v zajištění dostatečného zapojení všech důležitých aktérů, především regionálních eh, a místních zpráv. Tady zase ale nemůžeme mít jedno řešení pro všechny. Kdo bude vyjednávat? Nezapomeňme na to, že v návrhu komise se předpokládá, že spolu s operačními programy bude v jednom balíčku předkládána i partnerská smlouva. Partnerská smlouva je dokument, který se týká celého členského státu. Následně tedy bude vyjednávat Evropská komise a daný členský stát. V každém případě tento dokument ale vidíme jako, jako výsledek interních vyjednávání, do kterého musí být zapojeny všechny strany na regionální a místní úrovni, které mají být zapojeny, tak aby v jaké partnerské smlouvy bylo řádně ošetřeno, jak se budou využívat finanční prostředky a jak eh, bude probíhat programování. Regionální programy, sektorální a národní programy musí být také pojednány, alokace prostředků a výběr tematických cílů. Jinými slovy tedy, tady musí padnout řada důležitých rozhodnutí, která jsou právě zhrnuta v partnerské smlouvě, ale která musí vycházet z intenzivních diskusí, konzultací a rozhodnutí učiněných na národní úrovni. Partnerská smlouva se bude vyjednávat s Evropskou komisí z národní úrovně, ale regionální programy pochopitelně budou předmětem vyjednávání s těmi orgány, které jsou za dané programy odpovědné. A bude to probíhat paralelně. souběžně s předložením tohoto balíčku. Následně komise přijme partnerskou smlouvu a následně budou přijaty jednotlivé programy. Teď k vyvážení tematického přístupu a územního přístupu. Protože tady existuje návaznost na Evropu 2020, která vedla k formulaci tematických cílů, může vzniknout dojem, že tady chybí rovnováha a že my předkládáme návrh, který spíše protěžuje sektorový přístup a nebere dostatečně v úvahu územní rozměr. To jsme ale v každém případě neměli na mysli, to nebyl náš záměr. Vycházíme v této politice z územního zaměření. Tato politika musí brát v úvahu potřeby jednotlivých regionů. To je jedním z požadavků partnerské smlouvy a programu. Chtěli jsme, aby z tohoto pohledu byl společný strategický rámec vyvážený. Ale když se podíváte na určité prvky, které zde byly zahrnuty, abychom zohlednili příslušné eh, územní potřeby, jako například místní rozvoj řízený místním společenstvím anebo integrované územní investice v souvislosti s RDF a integrované městské strategie. Tady je to vše provázáno a z toho, jak se vytvářejí operační programy a partnerské smlouvy, to vyplývá, protože, jak se v nařízení říká, všechno musí začínat analýzou potřeb na územní úrovni a identifikací toho, jak budou řešeny tyto územní výzvy. Teď, co se týče tematické koncentrace. Východiskem je dohodnout se na tom, proč potřebujeme takovouto tematickou koncentraci. A odpověď je, že to pomůže v účinnosti využívání těchto fondů a to je konec konců naším společným cílem. Další předpokládané mechanismy také existují a ty by mohly zabránit tomu, aby regionální potřeby byly brány v úvahu. Fondy fungují jinak, každý. Fond soudržnosti má vlastně určitou koncentraci na základě smlouvy zapracovanou eh, do svého nitra. Evropský sociální fond se soustředuje na čtyři tematické cíle s tím, že EFRR může v podstatě přispívat ke všem jedenácti tematickým cílům. Eh, takže má smysl, aby tady existovaly různé mechanismy. Má-li to fungovat, je potřeba se rozhodnout a někdy ta volba je těžká. O tomto mechanismu jsme se opravdu velmi dlouho zamýšleli. A komise nakonec dospěla k názoru, že pokud nestanovíme přesná procenta, přesné referenční body, tak to nebude fungovat. Nepodaří se nám dosáhnout kýženého cíle. Ale zároveň chápeme vaše volání po flexibilitě. Máme ale pocit, že ta flexibilita už tam je zabudována a že jste si ji možná úplně nevšimli. Protože u RDF ta procenta platí pro národní úroveň. Jinými slovy, můžete vzít v úvahu potřeby jednotlivých regionů v rámci členského státu. Protože konec konců ve členském státě se ne všechny regiony musí tak říkajíc vejít do všech těchto jednotlivých kvót. Kromě toho také rozlišujeme mezi jednotlivými kategoriemi regionů. Ty nejméně rozvinuté regiony mají 50 financování a tam vlastně si mohou vybrat jakýkoliv tematický cíl. U přechodových regionů je to 40%, zase tam nejsou žádné podmínky. U těch více rozvinutých je to 20%, zase bez nějakých dalších podmínek, takže už tím se to rozlišuje. A potom ještě další důležitá věc, která má návaznost na flexibilitu pro příjemce. Jednotlivé operace mohou být financovány z různých zdrojů, tedy různé zdroje se mohou používat na jednu operaci. A to také umožní určitou flexibilitu a ta je důležitá. Teď ke konkrétnostem, které tady byly zmíněny. Evropská územní spolupráce. Tady jste zmínili přeshraniční infrastrukturu. To je také cílem komise a právě proto v článku 6 nařízení o ETC odkazujeme k tomu, že se EFRR může použít pro přeshraniční infrastrukturu. Máme tedy pocit, že to už bylo ušetřeno. Zjednodušování. Teď nemám čas probrat eh, všechny způsoby, kterými si myslíme, že jsme zjednodušili regulační rámec oproti minulosti. V každém případě zjednodušení bylo jedním z hlavních cílů návrhu komise. A rád, budu rád, když vznikne další možnost si to podrobněji probrat. Existuje řada způsobů, kterými prostřednictvím harmonizování pravidel, flexibility a proporcionality se nám podařilo zásadně pokročit v této oblasti. Jeden příklad. Například to, že máme jedna pravidla způsobilosti pro všech pět fondů, to si myslím, že je poměrně slušný výdobytek a myslím si, že i pro příjemce to může být zásadní rozdíl. Co se auditu, co se kontroly týče, tak tady máme jasná pravidla, jasná ustanovení, podle kterých operace pod 100 euro může být kontrolována po tisíc euro pardon, může být kontrolována pouze jednou za, za implementační období. To si myslím, že je velké zjednodušení a takových oblastí tam určitě najdeme hodně. Takže můžeme na mnoha případech ukázat, že jsme se snažili dosáhnout zjednodušení. Teď, co se týče způsobilosti, tak se rád vyjádřím k otázce DPH. Jedním z našich cílů bylo stanovit společná pravidla pro DPH. Je to přísnější než stávající pravidlo, ale nemyslíme si, že by to vedlo k navýšení výdajů na operace, protože naším cílem je zajistit následující. Když se financuje operace v oblasti infrastruktury z veřejného rozpočtu, tedy je to veřejná infrastruktura, tak to DPH, které ponese veřejný orgán, který je zodpovědný za provádění a realizaci tohoto infrastrukturního projektu nakonec skončí v národním rozpočtu. Jinými slovy je na místních rozpočtových ujednáních, co se s tím DPH nakonec stane. Komise se domnívá, že to není opravdu výdaj, který by měl být financován z evropského rozpočtu. A chceme-li optimálně využívat evropských rozpočtů, pardon, ano, evropský rozpočtů, tak by se to nemělo dělat takto. Teď, co se týče kategorie regionu. Pan komisař Hahn to vysvětlil při několika příležitostech. A když se díváme na celkový návrh Evropské komise k MFF, tak abychom dosáhli obecně vyváženého rozpočtu pro politiku soudržnosti, který na jednu stranu bude řešit, jak politika soudržnosti má přispět k Evropě 2020 a na druhou stranu zajistí určité lepší odstupňování, tak aby financování, které jde do regionu, lépe odpovídalo jejich úrovni hospodářského rozvoje. Já si myslím, že potom není úplně správná otázka, jaký to bude mít eh, dopad na jiné regiony. Já si myslím, že je potřeba se na to dívat v rámci celkového vyváženého balíčku. Není to tak jednoduché, že bychom řekli, že když to nepůjde do místa A, tak to půjde do místa B, protože tam stejně existují určitá omezová, omezení, které mají zajistit, že financování na kategorii regionu bude v souladu s eh, absorpční kapacitou. Teď, co se týče makrofiskální podmíněnosti, tady řada z vás se ptala na důvod. Tady je důležité ty otázky zasadit do správného rámce. První otázka je, je smysluplné, abychom měli postup, který umožní, aby se přizpůsobilo financování z politiky soudržnosti tak, aby mohlo podporovat opatření činěná na národní úrovni, kteráž to mají čelit nebo řešit přílišné deficity anebo makroekonomické nerovnováhy. A komise se domnívá, že odpověď na tuto otázku by měla být ano. Takže bychom měli mít mechanismy, které umožní přerozdělit financování z politiky soudržnosti tak, aby to bylo v souladu s dalšími opatřeními, jejichž cílem je vyřešit závažné situace makroekonomické povahy. To je první věc. Za druhé, můžeme položit otázku, jestli je správné, aby, když nějaký členský stát nenaplnil rozhodnutí rady či doporučení rady ve smyslu nápravných opatření, které mají zvrátit přílišný deficit anebo makroekonomickou nerovnováhu, jestli takovýto členský stát by měl dostat stejné prostředky z rozpočtu Evropské unie, nahrazující náklady na jeho eh, projekty v oblasti soudržnosti, bez ohledu na to, jaké měly tyto programy dopad, právě proto, že členský stát nenaplnil doporučení nebo rozhodnutí rady. A komise se domnívá, že odpověď na tuto otázku je ne, že by to nemělo zůstat tak, jako to je a že v, za takových okolností by se měla učinit opatření, která zajistí, že evropské prostředky nepůjdou dále do členského státu za okolnosti, které prostě nejsou optimální. Na druhou stranu, my přijímáme argument, že je potřeba aby pozastavování pladepa nebo závazků bylo aplikováno flexibilně. Protože dopředu přesně nemůžeme předvídat veškeré okolnosti. Takže proto tam je poměrně velký manevrovací prostor, který umožní, aby prostředky i nadále běžely těm programům, kde to dává smysl z povahy věci dané investice a že to pozastavení se může soustředit na ty projekty, kde je to vhodné. A za třetí, jestli má cenu dávat další podporu členskému státu, který se dostal kvůli makroekonomické situaci do problému, dostává pomoc v rámci nějakého asistenčního programu a plní všechny podmínky této pomoci. Potom zase odpovědí na tuto otázku je ano. A z toho důvodu tam máme ustanovení, který umožní, které umožní navýšení v podobném smyslu, jako jsme nedávno zavedli pro stávající období umožňující další finance. A komise se domnívá, že to je konzistentní, koherentní a ospravedlnitelný balíček opatření, která jsou smysluplná. No a nakonec nástroj k propojení Evropy, CIF. Tento výbor měl možnost si vyslechnout prezentaci kolegů z komise, kteří jsou zodpovědní za toto nařízení. Co se týče vztahu CIF a politiky soudržnosti, tady bude důležité zajistit, aby CIF a jeho vztah fungoval řádně a efektivně, protože nám jasné, že Členské státy potřebují vědět, když připravují projekty, které projekty se budou financovat z CIF, nebo u kterých může alespoň předpokládat, že takto budou financovány, a které projekty budou financovány prostřednictvím politiky soudržnosti. Takže my souhlasíme s tím, že musí být dostatečně jasno v tom, jaké priority jsou, tak aby členské státy mohly předvídat a plánovat. A pokud tohoto dosáhneme, tak si myslím, že se nám podaří obé, tedy zajistíme, že určité propojení infrastruktury bude financováno ve správnou chvíli a na správném místě a správně, tak aby tyto projekty mohly být realizovány. A následně to bude navázáno i na opatření financována s prostřednictvím politiky soudružnosti. Děkuji. Děkuji. Konstant Skrel, prosím. Danuta. Mnohokrát děkuji, Danuto. Možná bychom se měli pokusit některé věci vyjasnit. Lambert a já jsme měli dobré důvody pro to, abychom si vybrali ty čtyři body z toho základního dokumentu, o kterých bychom diskutovali do hloubky. Nemá smysl, abychom po každé ty dvě hodiny věnovali tomu, že budeme hovořit o všem. Když budeme hovořit o všem, nebudeme hovořit o ničem. A proto vás prosím, abyste se soustředili na konkrétní témata. Takže já nebudu hovořit o makrokondicionalitě nebo Europe Connecting Facility. O tom nebudeme nyní diskutovat. Těmito tématy se budeme zabývat na příštích zasedáních. Ale chtěla bych vyjádřit pár připomínek těm otázkám, které se týkaly těch čtyř priorit, o kterých jsme chtěli dnes eh, jednat. Kolega Goldmanis Hm, se ptal, jak má vypadat flexibilita. Jestli je možné jak si přeskakovat eh, z jedné priority na druhou. Ne, přesně toto by nemělo být možné. Naopak, flexibilita by měla být hm, vlastně uplatňována na začátku vyjednávání s regiony, s lokálními útvary, členskými státy a komisí. Tady musí být ošetřena flexibilita od začátku a musíme dohlížet na to, aby to bylo jasně sformulováno, aby bylo jasné, jakým způsobem regiony a místní zastupitelstva a města se budou účastnit. Já myslím, že toto bychom měli ještě dohloubky prodiskutovat s komisí jak vlastně chápe všechny tyto aspekty, které naznačila v tom návrhu a které vlastně nejsou součástí těchto formulací. Tedy, ale toto je alespoň náš záměr. Elizabeth, my můžeme dlouho diskutovat. Já vím, že moje frakce byla také proti e-markingu a nebyla žádná šance to prosadit na parlamentu. Když se na to podíváme zpět, tak všichni jsme zajedno, že Lizabonská strategie ztroskotala. Ten e-marking byl e, také koncipován v této souvislosti. Já bych chtěla ještě jednou upřesnit, že se samotným e-markingem ničeho nedosáhneme. Tady je nutné to ještě zvážit. Vlastně, jaký je účel vlastně dosahování cílů v tom současném nařízení a co vlastně tady svazuje v tom negativním slova smyslu obce nebo města. To znamená, co vytváří tu kazajku, která je negativní a je v neprospěch dlouhodobého rozvoje. Bylo by dobré ještě prodiskutovat také demografický vývoj. Demografický vývoj jako takový není cílem. My zde máme cíl. A toto je výzva. My se střetáváme s touto výzvou a ta reakce není adekvátní ohledně toho, co je sformulováno v nařízení. Musíme se podívat na to, jak to budeme organizovat, ale podle mého názoru je to tady nedostatečně zohledněno z hlediska toho, čeho chce zde dosáhnout kohezní politika v budoucnosti. Jan tady položil velice důležitou otázku. Kdy konečně rozhodneme o obsazích? Jak, kdy bude rozhodnuto o finančním rámci, zda předtím, nebo kdy? Jané, máš naprosto pravdu. Lambert i já jsme přesvědčeni, že konečné dojednání nemůžeme učinit bez toho, aniž bychom věděli, jaký bude rozpočet. Komise tady navrhuje cestu, kde vlastně nejde tak daleko jako Evropský parlament. A když se na to eh, přesně podíváme, tak tady nemáme přesně stejný počet prostředků. Máme tady méně prostředků pro politiku soudržnosti, než eh, jaké máme v současnosti k dispozici. Pokud rada bude krátit pak skutečně to zasáhne samotnou substanci, struktury politiky soudržnosti a pak se musíme zamyslet nad tím, co si ještě můžeme dovolit v rámci politiky soudržnosti a co nikoliv. Možná, že rada bude dostatečně moudrá, řekne, že bude akceptovat návrhy, pak se tím nemusíme zabývat, ale nevylučuji, že budeme muset ještě se dohadovat o obecné struktuře a bez rozpočtu nemůžeme jaksi definitivně rozhodnout o otázce obsahu. U všech těch ostatních věcí, které souvisí s těmito čtyřmi body, tak tam máme relativní schodu. Víme, co chceme, musíme to chytře sformulovat, musíme uplatnit správné politické přístupy také z hlediska jaksi eh, osob, které jsou poplatné právu a jak vyvážit obecná ustanovení a zvláštní ustanovení a ty propojení mezi fondy. Tady to propojení velice úzké. Ještě v lednu budeme toto také zkoumat z hlediska vývoje městských aglomerací jsou tam všechny fondy, kohezní fond, sociální fond, ve všech těch příslušných nařízeních, přeshraniční spolupráce a musíme dávat pozor na to, čeho chceme konkrétně dosáhnout a co je realizovatelné. A ještě jednu připomínku. Nemluvila jsem o kvotách a také jsem nehovořila o konkrétních tématech. Pane Martine, já si nemyslím, že regiony jsou tak flexibilní, jak jste to uvedl. Když se podívám na ty více rozvinuté regiony, třeba severní Itálie, tak tam mám jednak povinnost 20 z celého tedy rozpočtu na sociální fond a zůstává tam 48%. Z těch, těch 48 musím 5% minimálně věnovat eh, rozvoji měst pak tam zůstává 43. Z těchto 43 vemu 80% na tři klíčové priority a z toho vemu 20% na energetickou účinnost a nebo obnovitelné energetické zdroje. Nevím, kolik mi tam vlastně zbývá, asi 20. Takže Jakmile tady mám těchto 20%, tak se mohu podívat na zbývající priority podle potřeb regionu a rozhodnout, zda je využijí. A to, pokud to sečteme, opravdu není mnoho. A o viditelnosti eh, prakticky nemůžeme mluvit. Takže se musíme podívat na to, jak zajistit tuto celkovou vyváženost. Měli bychom zvážit, zda nám opravdu jde přesně o toto protože my nechceme mít politiku soudržnosti, která by tady existovala jenom kvůli eh, Evropě 2020. My chceme politiku, která zajistí trvale udržitelný rozvoj a k tomu jsme také zavázáni. A proto si myslím, že by bylo vhodné se ještě jednou namáhat a podívat se, zda potřebujeme skutečně tento typ flexibility v regionech z hlediska dlouhodobého rozvoje těchto regionů a paralelně tedy k této flexibilitě musíme promyslet také tento trvalý rozvoj. Děkuji. Děkuji. Paní Hübner nás musela opustit, možná, že se ještě vrátí. Každopádně eh, děkuji vám, paní kolegyně, za vaši připomínku. Já k tomu dodám jen tolik. Pokud jde o ten náš celkový přístup, příště bychom skutečně rádi vyjasnili zejména čtyři body. Jednak tedy eh, vztahy mezi jednotlivými fondy a všeobecný rámec. To jsou témata, kterým je potřeba přiřadit prioritu. A prakticky se musíme zaměřit na to, jaké dopady jednotlivé cíle budou mít. Když se totiž podíváme na to, jakým způsobem působí tyto cíle v rámci, v systém, v rámci systému, pokud jde o jednotlivé fondy, tak to začíná být dosti složité. Podívejme se například na EFRR. Eh, e Mm, tam do toho spadá všechno možné, energie a tak dále, nebo možná, že to vnímám úplně špatně a není to tak. Takže možná, že bychom eh, mohli využít nějakou neformální pracovní skupinu, která by se tímto mohla zabývat. A teď pokud jde o partnerství, eh, to je něco, co je velice blízké eh, lidem, kteří se angažují v rozhodovacím procesu. A to musíme prodiskutovat s ostatními zpravodají, z ostatních příslušných výborů. Pokud jde o capping a ty zbývající čtyři body, tak eh, na to se vlastně budeme ještě zaměřovat, takže ty nebudu opakovat, k těm se vrátíme. Eh, dobrá, takže tím přecházíme eh, k bodu 8 na pořadu jednání, což znamená vývoj makroregionálních strategií EU, stávající praxe a výhled do budoucna, zejména ve Středomoří. Spravodajem zde je François Alfonzi a do, ne, eh, tímto vám dávám slovo. Euh, Monsieur le Président, je suis un pane předsedo. Já jsem tak trochu znepokojen, protože fiktivní zpravodaj, stínový zpravodaj, který tady byl celé odpoledne, nyní odešel s výjimkou tedy pana Korona, který je tady, tak je to... Bývá nám ještě 20 minut, takže teď je otázka, vyplatí se vůbec začínat s tím tématem? Já si nemyslím, že by to bylo užitečné zvláště ti stínoví zpravodajové tady už nejsou, ty odešly, takže je otázka, jestli se vyplatí o tom mluvit. Já navrhuji. Pak je tady ještě další bod, který máme dnes odpoledne. A sice e, letiště. Ne, tak tady zpravodaj taky není, takže návštěva delegace ve Varšavě. A zítra bychom mohli eh, s tím mým bodem začít 9 hodin, pokud tedy souhlasíte. No, promiňte, mě to trošku zmátl tady ten aparát. Eh, ale promiňte, pane kolego, vy máte pravdu, že původně to bylo stanoveno na zítřek na dopoledne a máte pravdu, že můžete hovořit se stínovými zpravodaj a tak dále, ale my vám nemůžeme slíbit plných 60 minut, protože eh, obsah zítřejší schůze a její délka, zejména pokud eh, eh, chce někdo chytit letadlo, tak zkrátka musí být přesný a vy jste náš odborník na regionální letiště, takže vám můžeme zítra dát 30 minut, pokud budete souhlasit. 40 minut, dobrá, to je úplné maximum. 40 minut, dobrá. Takže tím pádem eh, to jsme vyřídili a nyní tady... Pardon? Chcete se k tomu ještě vyjádřit, pane kolego? S tím souhlasím, pane předsedo, ano. It's okay? Okay. Souhlasíte, tak, to je dobře. Takže nyní nám tady ještě zbývá zpráva o návštěvě delegace výboru Regi eh, ve Varšavě ve dnech 16. a 17. října 2011. Zprávu máme ve složkách před sebou a jak vidíte, podařilo se nám být tam na začátku předsednictví a dnes, kdy jsme si vyslechli od ministrů výsledky eh, tohoto jejich pracovního období. Každopádně eh, to byla rozprava ve velmi rané fázi. Eh, takže bych možná poprosil o komentáře. V podstatě se může jednat pouze o sdělení, pokud nikdo nemá žádné námitky, připomínky nebo komentáře. A nikdo nic nemá. Dobrá, myslím si, že můžeme říct si snad tolik. Eh, vypracovali jsme si dobrý způsob, jak navštěvovat předsednictví během těchto uplynulých šesti měsíců a v tomto procesu chceme i do budoucna pokračovat, protože nám tento proces adekvátním způsobem poskytuje informace, které potřebujeme, ehm, zejména v rané a v závěrečné fázi předsednictví. A eh, jedna žádost o slovo tu je pan Olbrecht. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedom. Já bych jenom připomněl, že během návštěvy ve Varšavě, když jsme byli na Ministerstvu pro regionální rozvoj, eh, objevilo se několik důležitých připomínek týkajících se nových nařízení. Eh, hovořilo se o potížích a obtížích, eh, které jsou velice důležité pro nás jako zpravodaje. Možná bychom si měli připomenout, jaké ty poznámky toho jednoho členského státu byly během předsednictví. Jednalo se, myslím, o velice důležitou schůzku s velice důležitými a konkrétními závěry, takže možná ne nyní, ale možná při rozpravě o tom nařízení bychom se k tomu měli vrátit. Děkuji. Děkuji. To byl velice, velice důležitý komentář. Já se teď ještě dívám na program. Eh, na to, co nám tam vlastně zbývá, myslím si, že tuto část programu jsme vyčerpali, to znamená, že zasedání bude pokračovat zítra ráno v 9 hodin dopoledne a budeme pokračovat dle programu. Děkuji vám.